Dear colleagues, please. Vážení kolegové, děkuji vám. Chtěl bych poděkovat a přivítat eh, všechny naše vynikající řečníky pro dnešní veřejné slyšení. o velkém bankovním balíku. Děkuji jim za to, že přijali naše pozvání. Toto slyšení je pro nás zásadní pro přípravu následných zpráv a zahájení legislativního postupu v naší instituci a sice v oblasti, která má zásadní význam pro lepší fungování našich pravidel a naší bankovní unie. No a samozřejmě začínáme eh, tedy se dobré výchozí pozice Já bych tedy eh, začal našimi eh, eh, prezentátory. Myslím, že co do toho balíčku patří, snad nemusíme opakovat. Možná bych řekl, že my jsme se rozhodli, že celý proces urychlíme, tedy ten balíček CRR-CRD a k tomu tedy eh, ta složka, eh, která se eh, týká úpravy limitu expozice. Plus tady máme subordinační opatření a ustanovení z dalšího balíčku, ale to je věc, ke které se brzy dostaneme. Tak to je jenom, abychom si to tak v myslích osvěžili. Jak jsem řekl, ten balíček je zcela zásadní. Jde tedy o implementaci a úpravy eh, eh, příslušných eh, ustanovení. Jde tedy o velmi důležitou složku zaváděného režimu a Určitě se na to budeme chtít soustředit v příštích eh, měsících a také v příštím roce, kdy eh, bude spuštěna eh, širší reflexe k směrnici o kapitálových požadavcích. Čili eh, tady ty, ty eh, prvky CRRC, d tedy to patří do směrnice a nařízení, to tak musíme rozlišovat. A k tomu eh, v podstatě hovoříme tady o opatření na snižování rizik a posílení financování reálné ekonomiky. Předpokládáme, že tedy Eh, oba dva tyto balíčky mohou a snad i budou vylepšeny eh, naším úsilím. A určitě eh, budeme chtít, aby naše práce měla maximální možnou kvalitu. Tak a teď dám slovo našim oběma zpravodajům. Každý má pět minut a jako první Gunnar Hockmark, zpravodaj o balíčku BRD. Děkuji, děkuji pane předsedo. E, také já bych chtěl uvítat naše hosty. E, podle mého je důležité úvodem říci, že v posledních e, pěti či šesti letech jsme prošli velmi rozsáhlým procesem eh, legislativní práce. Eh, jedna věc je tady ta eh, legislativa o kapitálových požadavcích, a to jak směrnice, tak nařízení. No a dále mm, BRRD, to znamená směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí na evropském finančním trhu. A já jsem velice rád, že přistupujeme k následujícímu kroku, Eh, což je eh, možnost ohlédnout se za vykonanou prací, co tedy bylo dosaženo a eh, co naopak zbývá jako problematické. A k tomu nám napomohou naši panelisté. My třeba eh, máme tady různé balíčky, to víme. Eh, víme, že BRD je v některých případech eh, jaksi zkoušena, co všechno vydrží, co všechno je možné a k čemu vede. A také nás bude zajímat, jak je tato legislativa implementována v jednotlivých členských zemích a jaké problémy eh, vznikají eh, v, při různých formách a typech implementace. Eh, z našeho hlediska BRD je významným faktorem, který podporuje tržní disciplínu, což je vlastně smysl této směrnice. A to znamená, že kdokoliv investuje v bance, si musí uvědomit, že eh, prostředky, tedy eh, pokud dojde k zadlužení, tak eh, bude třeba ty dluhy splácet. Ehm, my tady můžeme mít tisíce různých monitorovacích a dozorových orgánů, ale já tedy, když eh, jsem eh, sledoval tu realitu kolem BRD, eh, tak objevuje se, objevuje se tady názor investorů, že jejich kapitál de facto, že není třeba ho splácet ztráty, přičemž tak tomu není. Tady třeba vyjasnit, že to platí bez výjimky i když i když tedy jsou různé formy kapitálu a mm, ten bail-in, čili to mm, potřebná záchrana v případě, že taková třeba nastane, e, že tady prostě je přirozenou věcí investor, který způsobí, jož, e, kterému vzniknou ztráty, tak ty ztráty musí nést sám. A pak eh, tedy máme zde eh, zavedení tylak do toho systému a tím je třeba zajistit to, aby dluhy eh, byly, tedy byly s nimi spojeny, spojeny povinnost bail-in, tedy je hradit a, a že prostě tady z tohoto nejsou výjimky. Toto je zásadní. Podle mě ty jednotlivé, ta jednotlivá témata jsou v podstatě e, e, součástí balíčku CRD, CRR a BRRD. Oni se navzájem eh, překrývají, navzájem na sebe odkazují. A já a pan Simon, který je zpravodajem další části balíčku, tak eh, my eh, jsme rozhodnuti to tedy dotáhnout dokonce v co nejlepší podobě. Další věc, na kterou je třeba pamatovat, podle mne, ještě deset vteřin, prosím. Ne, ne, díváte se na mě, jako kdybych už snad měl skončit. Takže eh, ta druhá věc, to je ta tržní disciplína. Takže eh, pokud eh, <laughs> pan předseda zde na této schůzi nepodkopá tržní disciplínu, bude to výborné. No, jde nám o to, abychom zde měli systém, který zajistí jednak stabilitu a jednak dynamické financování evropských firm. No a nyní, pane předsedo, vidíte, že já jsem skončil ještě o 20 vteřin dříve. Ano, děkuji panu zpravodaji. A nyní pan eh, kolega Simon. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl především eh, poděkovat eh, všem účastníkům, že přišli. A prosím, kdo nemluvíte německy, použijte sluchátka. Takže ještě jednou se sluchátky eh, děkuji, že jste eh, přišli na naše pozvání. Je to jeden z nejdůležitějších balíčků a nejrozsáhlejších eh, v současném parlamentním období. My vycházíme tedy z Bazileje FSB a to znamená, že nyní zavádíme novinky Eh, pro eh, technický dohled. Nacházíme se v orientační fázi, eh, kdy tedy to zkrat, krátíme tím, že tady používáme ISF e 9 a další témata, která předáváme separátně. Samozřejmě CRR a CRR, tyto balíčky a jejich předávání se výrazně zkracují. Tak a já bych teď eh, chtěl hovořit o těch relevantních záležitostech, eh, poněvadž eh, poté později už nebude možnost. Takže nejdříve stejné podmínky pro všechny a proporcionalita. Hovoříme tady o pokud možno jednotných pravidlech, což ovšem je těžké na diversifikovaném evropském bankovním trhu. Máme zde malé instituty, které to postihuje velice tvrdě a může se stát, že nebudou mít dostatek prostředků, aby mohli dostat novým požádavkům a tudíž musí fuzovat. Eh, já tady mám článek z FAC a zde malé banky, které jsou nuceny fúzovat, se zde vědí jako, se vidí jako oběti regulačního tsunami. A Otázka na regulátory. Jak tedy vy eh, vnímáte plány komise eh, z hlediska nastavení proporcionality a kde vidíte možnost zlepšení, eh, kde je možné jít výrazně dál a naopak také, kde tedy naopak další výjimky a úlevy nejsou podle vás možné. Eh, k proporcionalitě to ovšem také znamená, eh, že ty rizikovější biznesy eh, je třeba tedy možná regulovat ještě víc. Tady mě také zajímalo, jestli to vidíte jako možné nebo ne. Dále otázky na na Erste eh, a na eh, německé eh, spořitelny, které jsou tady zastoupeny. Vy jste tady zástupci bank, většinou menších. Kde podle vás je největší prostor pro úlevy pro menší banky a co byste konkrétně požadovali? Velice by mě zajímalo, které novinky v CRR a CRD jsou podle vás největšími výzvami pro ty eh, malé a přitom nerizikové eh, společnosti. Otázka na Societe Generale. Eh, používají se interní modely pro výpočet rizika a to se děje spíše ve velkých firmách, zatímco malé a střední používají standardní metody. Jaké jsou podle vás eh, výhody interních modelů při řešení rizik a co si myslíte o těch eh, diskutovaných output, output floors, eh, kde tedy to se může stát, že vyhodnocování těch rizik bude omezováno. V současné době to modelování rizik v podstatě někteří mohou na tomto pracovat a to znamená, že se narušuje ta, ten princip stejných podmínek. Eh, další otázka, všechny podmínky pro, stej, stejné pro všechny a proporcionalita eh, sice eh, oznamovací eh, povinnosti. Eh, ty se často tedy stupňují a eh, různé typy dozoru národní ECB často žádají duplicitní údaje. A malé firmy například se ptají, jestli by nemohla, nemohlo existovat nějaké centrální nebo jednotné kontaktní, kontaktní místo, kam by se všechna tato data zasílala, No a kdo je potřebuje, ten si je může vyžádat. Cílem by v tomto případě bylo eh, vyhnout se duplicitám. Otázka na regulátory. Je to pro vás teoreticky možné, proveditelné, jak se k tomu stavíte? Takže eh, děkuji. Eh, také jsem to zvládl rychleji jako kolega Hekmark. Děkuji vám. Děkuji a nyní eh, zahájíme tedy prezentace našich eh, hostů. První Andrian Ria, a eh, předseda The Banking Authority. Děkuji, pane předsedo. EBA velmi vítá návrh komise na implementaci mezinárodních standardů v regulačním rámci. My jsme také přispěli naší vlastní zprávou k kapitálové přiměřenosti, k minimálním požadavkům na závazky. Provedli jsme také podrobnou analýzu mezinárodních standardů na evropském trhu. Vyhodnotili jsme dopad na různé banky, různé modely podnikání a také na uvěrování menších podniků a na celou ekonomiku. Naše doporučení bylo uvést evropský regulační rámec do souladu s mezinárodním rámcem s několika úpravami. Máme rádi, že komise eh, víceméně přijala naše doporučení. Je tam několik málo oblastí, kde eh, se komise odchyluje od mezinárodních standardů a od našich doporučení, například uvolnění požadavků u některých transakcí při u některých institucí, to je obsaženo v tom závěrečném legislativním textu, EPA e by potom měla mandát monitorovat situaci a konzervativním způsobem aplikovat tyto výjimky na celém jednotném trhu. Byl rádi, kdyby eh, eh, aplikace CRD e a CRD byla eh, přiměřená a postihovala i složitější instituce. Se také uvědomit, jaký bude dopad na finanční služby, kde to no, Největší břemeno padne na menší banky, které mají tradiční model. Povinnost vykazování v rámci jednotného evropského rámce bylo často uváděno jako jedna oblast nepokojení. To podporuje náš názor, že přiměřenost eh, bankovní regulace jde nad rámec eh, jenom pouhého nižšího počtu požadavků nebo změkčení těch požadavků pro menší banky na národní úrovni. Měli o to, že ten regulační břemeno by bylo nepřiměřené nebo přepravo vytvářelo samotné riziko, ale jde spíše o to, jak vybalancovat jednotná pravidla a proces compliance. Jde tedy o to, jak zlepšit tu přeměřenost, jednodušenou aplikaci jednotné, jednotných pravidel a snížení regulačního břemene bez toho, aby se tím podkopala Podkopali cíle v oblasti obezřetnosti. Další citlivá oblast je pilíř 2. To také vítáme, protože vědeme, že současná aplikace pilíře, požadavků pilíři 2 je, se velmi liší v celé EU. V této oblasti eh, návrh komise odráží i naše stanovisko na základě zkušeností z prvních let implementace z CRD. E Návrh teď vyjasňuje tyto požadavky a říká, že další požadavky by měly být závazné. Je tady vyjasnění sankcí a návrh také zahrnuje kapitálové instrukce jako zvláštní názor, jak komunikovat o očekáváních v oblasti kapitálu eh, v případě zátěžových testů a jejich podmínek. To my vítáme, že to mělo usnadnit používání výsledků zátěžových testů ze strany kompetentních orgánů, protože dosud to nebylo jednotné v tom procesu hodnocení. Některé úřady již používají výsledky zátěžových testů na to, aby eh, nařídili vytvoření kapitálového polštáře nad rámec ostatních eh, požadavků, zatímco některé tak nečiní. Na závěr návrh vyjasňuje také mikroobezřetnostní požadavky, kde i tady to mělo vést ke postupnému zbližování dozorové praxe. Takže se v tom odráží naše stanovisko ze závěru loňského roku. A chtěl bych také zareagovat na to, co tady říkal Gunnar Heckmark, a sice, že je důležité, abychom se konzistentně drželi tohoto přístupu BRRD eh, v případě krizi a mělo by dojít k internalizaci nákladů na záchranu bank prostřednictvím bail-in, což by také znamenalo, že pokud určitá instituce potřebuje státní pomoc, tak by se to mělo posuzovat, jako by tato instituce byla těsně před zhroucením a Záchrana prostřednictvím veřejných prostředků by měla být považována za výjimečnou, poté co jsou stanoveny a splněny slušné podmínky. Já jsem nedávno prožil návrh týkající se rekapitalizace na celoevropské úrovni, aby se rychle eh, vyřešily některé problémy s aktivy v bankovním sektoru, které pořád zdržují nebo zpomalují eh, evropskou ekonomiku, s tím, že by vznikl jakýsi manuál pro evropské společnosti pro zprávu aktiv, aby se usnadnila rekapitalizace a zpráva likvidovaných aktiv eh, bank. Myslím si, dodržování eh, požadavků BRD by znamenalo také větší konsistentnost aplikace pravidel na jednotném trhu. My bychom o tom mohli eh, v tomto rámci zasahovat, abychom zajistili důvěryhodnost a efektivnost našich kroků. Děkuji vám. A nyní Daniel Nui předsedkyně dozorčí rady jednotno dohledového mechanismu SSM. Děkuji, pane předsedo. My jsme zvažovali ten návrh na aktualizaci legislativy. Myslím si, že je to velmi aktuální. Je potřeba eh, reagovat na vývoj v oblasti standardů a zohledňovat eh, pokrok, kterého bylo dosaženo eh, v rámci bankovní integrace. Takže vítáme včasnost tohoto návrhu, aby se převedla nebo transponovala řada mezinárodních standardů, čímž by se posílila odolnost evropských institucí. Stejně tak eh, vítáme tuto příležitost upravit regulační rámec a převedení do evropské legislativy Tylaku, to my vidíme jako krok správným směrem. Za třetí, vítáme také zavedení harmonizované kategorie Eh, svrchovaného eh, dluhu. A toto by mělo být přijato co nejrychleji, aby úvěrové instituce měly jasno při přípravě na ty nové požadavky. Dále si myslíme, že eh, by tady měla být vyjádřena jasná preference pro středatele a tím by se změnila implementace bail-in. A dále cením eh, toho ustanovení, které by znamenalo přísnější eh, dohledovou kontrolu u některých skupin ze třetích zemí, které působí na trhu Evropské unie. Je tady několik změn, které by se měly provést, aby se minimalizovala fragmentace regulace, což by zahrnovalo to například, aby eh, byla založena mateřská společnost jako eh, bankovní holding. A dále také vítáme návrh, aby existovaly kapitálové eh, výjimky, což by umožnilo efektivnější proces kapitalizace. My si myslíme, že bankovní unie a integrace finančních služeb by umožnila používání těchto eh, kapitálových výjimek bez ohrožení finanční stability. Přesto je tady pořád sedm oblastí, kde je tady prostor pro velké zlepšení. prvé je potřeba zajistit, aby vzorové orgány měly nástroje pro to, aby mohly své kompetence vykonávat. V případě hodnocení rizik, že ne všechny situace lze předvídat v legislativě, ne všechno lze vyřešit prostřednictvím prvního pilíře a proto dozorové orgány musí mít prostor pro eh, výkon svých pravomocí. A v tomto kontextu ta navrhovaná legislativa pilíře 2, která usiluje o sladění té dohledové praxe, je příliš eh, přísná v některých aspektech. Například eh, se tím omezuje možnost eh, pořizovat si další analýzy, to by svazovalo ruce dozorovým orgánům, kde by nemohli adekvátně rozlišovat úroveň rizika. Také je nezbytné zajistit, aby nové orgány eh, mohly požadovat doplnění eh, kapitálu. To eh, bylo zatím předmětem určitých obav a stejně tak teď eh, eh, zažíváme těchto nástrojů obavy. A druhý návrh nevytváří dostatečnou harmonizace dohodových nástrojů na evropské úrovni. Myslíme, že tyto kompetence budou potřeba, aby eh, bylo možné například provést úpravy kapitálu například u nesplácených půjček, kde ty současné nástroje by nezabránily vytvoření NPS. Potom některé ty navržené odchylky od mezinárodních standardů by si zasluhovaly další analýzu. Pokud reagují na no, potřebu adaptace těch mezinárodních pravidel na evropské poměry a nepotká, nepodkopávají cíle těch pravidel, tak jsou vítané, ale je tady řada ustanovení, které eh, tyto cíle úplně neplní. A eh, jsme si vědomi, že všechny odchylky od mezinárodních standardů přicházejí s, určitý, s určitou cenou. Dále kroky k větší eh, přiměřenosti, ty jsou vítané pro menší podniky nebo těch méně riskantních bank, bychom dávali přednost. Navrhované snížení granulity, ne frekvence, myslím si, že to již bylo zohledněno v informačních systémech, které banky mají. Potom jde o další harmonizaci evropského rámce. Myslíme si, že je možné udělat více pokroku v harmonizaci národních řešení v oblasti diskrece. A dále je důležité, aby zákonodárci se brzy dohodli na přechodných eh, opatřeních SRMR, ne, URRS. Eh, které by měly platit od ledna 2018, jak dobře víte. A dále bychom dávali přednost vyjasnění eh, opatření eh, časného zásahu BRD, aby to bylo prostřednictvím přímo platného nařízení, aby všichni měli právní jistotu. A tím končím, protože jsem vyčerpala svůj čas. Thank you very much. Děkuji. A nyní další řečník, Dominik Laborie, člen Eh, statutárního orgánu a ředitel pro řešení eh, bankovních krizí Single Resolution Board. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dámy a pánové, že jste mě dnes pozvali, abych se zúčastnil tohoto zasedání, které se věnuje velice významným tématům. Tak teď jsem přišel 15 vteřin. Ano, takže eh, hm, nicméně nebudu opakovat, co jsem řekl na začátku a půjdu rovnou k meritu věci. Chci se zaměřit eh, pouze na otázku, tedy řešení bankovních krizí, resolution a ne eh, na otázky dohledu. Ano, my vítáme revizi MRL a implementaci ILAKu a chceme poděkovat komisi za to, že se této agendě tak věnuje. Návrh Evropské komise určitě objasní, vyjasní mm, to, eh, jak ty mezinárodní standardy se budou aplikovat na evropský kontext, což je pro nás, eh, pro náš orgán významné. Eh, teď eh, pokud jde o implementaci eh, těch, toho mezinárodního standardu jako část pilíře 1 MRA s tím, že navíc tam jsou i požadavky pilíře 2, které jsou také součástí tohoto, tak je důležité, abychom se vyhnuli jakému kole v takovému efektu, který by byl negativní. My jsme říkali, že je třeba, abychom přistupovali e, stejně k těm bankám, které mají stejný systémový význam. A pokud jde o tento nový balíček komise, tak tam se jasně říká, že je důležité nastolit stejné rovníky mezi GSEED a dalšími srovnatelnými institucemi, které jsou systémově významné v Unii je třeba s nimi zacházet stejně. Proto hodně sympatizujeme s návrhem, s doporučením, eh, abychom i, eh, eh, i měli požadavky pilíře 1, které budou platit i pro další systémově významné instituce, tedy mm, abychom rozšířili toto pole působnosti těchto požadavků. A také je důležité i alespoň zachovat stávající flexibilitu a i proveditelnost mm, mm, tohoto mechanismu řešení krizu, krizí, tak abychom kvalitu, mm, e, tuto kvalitu i e, rozšířili na e, ty další mechanismy řešení krizí. Víme, že zde jsou určité limitace, které se týkají orgánů pro řešení bankovní krizi, těchto resolution authorities. A pokud jde o TSIPS, tak eh, přechodné období pro pilíř 1 by mělo být takové, aby Evropská unie mohla splnit eh, mezinárodní požadavky, to znamená 19 a 22 především, aspoň to se tam navrhuje. A pokud jde o tu část, která se nazývá eh, pilíř 2 MRL, tak zde je třeba, aby byla flexibilita, tak abychom měli přechodné období a nastolili rovnováhu mezi tím, abychom na jedné straně neměli nějaké nekonečně protahované mm, období, které by protahovalo mm, tu dobu, po kterou vlastně již ty banky by se měly řešit. Stejně jako Daniel, i my vítáme rozhodnutí dát prioritu této agentě a rychlý pokrok určitě zavede právní jistotu, které se týkají těch, mm, eh, tedy po, po, eh, těch junior debt, eh, těch podřízených dluhů a zde není možné, aby ten eh, návrh byl tedy nějak nejasný, protože to je důležité pro naši pozici na mezinárodní úrovni. Pokud je o moratorium, zde mm, mm, pole působnosti toho nástroje je pro, podle nás zásadní a příliš úzké pole působnosti bude znamenat, že nebude tak užitečný tento nástroj pro orgány a i eh, zde i e, v, po tom, co bylo přijato rozhodnutí o moratoriu, tak e, v té instituci zůstane vysoká míra e, těch pasiv, těch závazků. A my zde vidíme potenciální problémy vůbec, jak taková firma by se mohla znovu vrátit na trh po té, co prošla tím moratoriem. Mm, ono, eh, mm, protože asi po tom moratorium bude i velice těžké přistoupit k řešení té eh, instituce. Pokud to moratorium bude zachováno, tak bude důležité pro ty orgány, aby spolupracovali efektivně mezi sebou. Také chceme i zavést obecnou klauzuli o státní moci protože to by určitě bylo prospěšné pro to, abychom mohli implementovat evropskou harmonizaci. Rovněž podporujeme i e, e, ten návrh, který se týká e, spotřebitelů a my připravíme z ECB společný materiál k tomuto. A teď, pokud vše bude řádně implementováno, tak ten balíček pro snižování rizik a revize, tedy, tedy CR, CRD, BRD, DRD a CR, SRMR, to prospěje celé ekonomice a daňoví poplatníci budou lépe chráněni před krachy institucí. A tady nejde o to oslabit tento mechanismus, ne, naopak jde o to využít této příležitosti, kterou skýtá návrh komise a komise dále posílit evropský rámec. Děkuji. Děkuji. A nyní máme zde zástupce eh, národního orgánu dohledu Henrik Ferin, ředitel, generální ředitel eh, ze švédského orgánu dozoru. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, členové výboru Ekon, děkuji za pozvání do Bruselu a e, že můžeme se společně podívat na nový balíček bankovní legislativy. Na začátku chci uznat práci, kterou dělá parlament e, a e, snaží se napravit evropský bankovní systém. Devět let po krizi jsou evropské banky lépe kapitalizovány než před krizi, mají lepší systémy řízení a jsou odolnější ale ještě nejsme na konci cesty, abychom napravili, pokud jde o nápravu tohoto bankovního systému, Pořád je třeba ještě vytvořit regulaci, regulační a včetně tohoto balíčku. Ve švédské perspektivě my vítáme tento bankovní balíček, ale vidíme velké problémy s limitací eh, flexibility dozoru a především eh, problém vidíme zde s tím, jak ty orgány mohou řešit systémová rizika. Systémové riziko, to je zásadní pro švédskou situaci zde eh, to je to, čeho se týká tento legislativní balíček. To je pro nás, pro Švédsko zásadní. Můj první slide v zásadě tady eh, vidíte, že eh, pro nás flexibilita a harmonizace musí jít ruku v ruce, nejsou v opozici Harmonizace to je způsob, jak stanovit minimální standardy a zavést předvídatelnost a také i to bude znamenat, že budeme konsistentně řešit rizika. Je to způsob, jak se vyhnout eh, regulační arbitráži, a e, to znamená tak, abychom nestahovali celý ten systém směrem ke dnu. Pokud jde o flexibility, flexibilitu, to je také nezbytná, abychom zajistili ho, z, holistický způsob identifikace rizik, abychom měli správnou kalibraci nástrojů, abychom řešili i rizika specifická pro konkrétní region či zemi. Takže flexibilita není bez rizika. Všichni dobře víme, že je zde potenciál, jak tedy uh, i zneužít tu flexibilitu, ale mm, zde mm, já si myslím, že někdy se v té diskusi toto riziko přehání. A dovolte pár grafů, které nám ukazuje, že eh, jak je to ve Švédsku, ale ukazuje to, jak je to i v jiných zemích. Eh, a vidíte, že ten bankovní systém je velice různorodý, takže různorodá implementace pilíře dva, není možná špatná věc, vůbec ne, a je třeba se zamyslet především, aby to odráželo realitu. Švédsko eh, má duální systém bankovnictví, vidíte, že jak, my jsme, jak jsme na tom, se, jak se porovnáváme s Finskem, s Nizozemskem, eh, se Spojeným královstvím, třeba eh, naše bankovnictví je třikrát větší než finské, dvakrát než belgické, takže riziko ve švédském, to systémové riziko ve Švédsku z definice věci je vyšší než v těchto zemích. A také hodně závisíme na eh, wholesale funding, to znamená na eh, dobře funkčním trhu s obligacemi, jinými slovy, a takže to může být další rizikový faktor systémového charakteru. Dále velice extenzivně se o tom již diskutovalo protože zde je velký eh, růst soukromých úvěrů a především hypoték, tedy na půjček na bydlení a mm, pokud jde o Švédsko, tak dá eh, možná, mm, jak vidíte, eh, ve Švédsku my proto potřebujeme flexibilitu. To znamená, že mm, je Eh, samozřejmě vidíte, že je, všechny tyto rysy jsou velice specifické pro konkrétní regiony a pro každý členský stát, proto je třeba ta flexibilita, samozřejmě ten efekt multiplikačního charakteru, ten spillover, eh, to riziko zde pořád existuje. A eh, my budeme extenzivně tedy se zabývat především pilířem 2 a flexibilitou a myslím si, že Eh, redukovat možnosti, to nebude dobré pro Švédsko a pro způsob, jak my budeme zvládat bankovní systém ve Švédsku. To by nebylo dobré omezovat tuto flexibilitu. A závěrem bych chtěl říci, že flexibilita a harmonizace musí jít ruku v ruce. E, asi eh, teď si kladete otázku, proč zrovna tento obrázek. No, je zde taková paralela, to znamená klimatické podmínky v Evropě. Ty jsou velice různorodé, stejně tak je to s bankovním systémem, ten je taky velice různorodý v Evropě, ve Švédsku. Mm, ze zákona musíme eh, od, eh, mít tedy zimní pneumatiky každý rok, eh, to znamená, ale takže tato harmonizace, tedy ale toho, jak si vybrat správné pneumatiky, ta eh, by životy nezachránila. Děkuji a nyní tedy to je potěšení, že můžu přivítat Alisu Ferreiru. Vítejte, vím, že pracujete velice dobře a tvrdě jako členka eh, eh, mm, statutárního orgánu, řídící orgánu Bank, Bank of Portugal, Centrální banky v Portugalsku. to be back here. Eh, děkuji, jsem ráda, že jsem opět mezi vámi. Mám zatím asi téměř rok zkušenost na v Banco, Banco de Portugal a zde mohu potvrdit své pozice na, v dozorčí radě. E, mohu potvrdit, že tak rychlé vybudování bankovní unie je skutečně e, velký úspěch. A e, Daniel, Andrea, e, Dominik a Erik, eh, my všichni bychom chtěli poblahopřát vám i komisi k tomuto úžasnému úspěchu. Aniž eh, eh, bych chtěla hovořit o úspěších Unie, tak musím říct, že mm, to, o čem se tady dnes bavíme, to má obrovský význam je jasné, že nám pořád ještě chybí několik elementů, stabilizačních elementů, eh, které, eh, o kterých se hovořilo v tomto výboru už od eh, začátku. Čili, kdybych to chtěla k něčemu přirovnat, tak je to, jako bychom řídili automobil s prázdnými pneumatikami, což samozřejmě výrazně zhoršuje jízdní vlastnosti. Bankovní unie byla založena na předpokladu eh, celkového makroekonomického oživení, které dosud eh, nenastalo. Ano, určité zlepšení je, ale není to opravdu oživení. A my jsme vycházeli ze situace, kdy nebyly k dispozici žádné příslušné e, nástroje pro zvládání krizi. E, v současné době máme tedy BRRD a pravidla pro státní pomoc. A zde máme ještě také pravidla pro e, dohled a poskytování dalšího kapitálu a jsme v situaci nízké ziskovosti a nízkých eh, úrokových sazeb. A to znamená, že dochází k výraznému přerozdělovávání eh, bohatství a je to také hrozba pro finanční stabilitu. De facto eh, právě tyto věci působí vrázky zejména na eh, národní úrovni. Eh, já tedy bych eh, hovořila o tom, že ten systém je třeba dolaďovat. Především tedy, jak už jsem řekla, chybí zde několik prvků. Víte, že zatím nemáme společnou záchrannou síť pro ustřadatele ani eh, nějakou pojistku eh, proti eh, single resolutions. Také nám tady vlastně chybí pořád opatření na sdílení rizik. To znamená, že se musíme ještě zastavit u článku 32, eh, 4, eh, eh, což je tedy rekapitalizace. A to se týká potom také článku 44, Jestliže tady máme minimum bail-in 8% a 5% celkových závazků, a pak se eh, to vlastně eh, vede k tomu, že jednotný eh, fond pro řešení krizi se prakticky málo kdy uplatní. Čili tady je problém v tom, že pořád nám chybí EMR, e ML, což je, je jak si dáno, nedostatečným naplněním a může nám e, dojít k narušení kontinuálního e, fungování a tedy e, také narušení stability celého systému. Dále BRD nebere zcela v úvahu k to, že banky nebudou schopny plně naplnit cíle MRL což znamená, že banky, eh, které se spoléhají zejména na eh, úspory, které mají, tak eh, ty jsou v daleko horší situaci a příslušné nástroje budou moci použít jenom omezeně, případně za vysokých nákladů. Institucionální ztráty v podstatě musí být hrazeny věřiteli a akcionáři, nikoli z veřejných fondů. Tady to znamená, že eh, potřebujeme, aby pro implementaci eh, celé této legislativy byla poskytnuta eh, přechodná perioda a MRL se musí postupně rozšířit na eh, všechny banky v celém systému, mm, na rozdíl od eh, Tylaku, který má omezené, omezenou mm, platnost. A já bych ještě chtěla říci, že MPL potřebuje systematický přístup, tak jak to eh, řekl Andrea, a v podstatě také SSM je součástí tady toho. Toto Eh, pořád tady máme ony eh, chybějící, ale o to potřebnější stabilizační elementy. Eh, podstatné je, že opravdu je třeba dopracovat a doplnit tuto bankovní unie tak, abychom opravdu byli schopni dosáhnout finanční stability a ochrany daňových poplatníků a střadatelů. Děkuji ještě jednou za tuto velmi potřebnou debatu. Děkuji, Elizo. Ano, skutečně je to tak, jak jsi řekla, nejenom, že nemáme nahuštěné pneumatiky, ale dokonce nám chybí některá kola. Takže děkuji všem. A teď je čas eh, pro Kejse Winborna, pardon, Kate Winbornou, Thank you very much. Um... Děkuji. Eh, my jsme tady eh, se teď zabývali výpočtem času a eh, platí stále to, že každý řečník má tři minuty, takže budeme velice rádi, že to budete dodržovat. Tak a nyní to vezmeme podle politických skupin, takže Eh, pokud se nám eh, podaří to dostat do času, pak bude ještě druhé kolo eh, tedy řečníků systému Catch the Eyes. Za EPP. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také všem panelistům. Když jsme v minulém období revidovali bankovní předpisy o vybavenosti vlastním kapitálem, Mm, eh, rozhodli jsme o eh, eh, Single Resolution Board, tedy orgán pro řešení bankovních krizí a mysleli jsme si, že to tedy pomůže ochránit středatele a občany před krizemi. Já se pořád tomuto, jak si tohoto nevzdávám, ale eh, vidíme, že bohužel je to tak, eh, že eh, mnozí tedy hledají spoustu výjimek z těchto pravidel. A proto jsem rád, že tady máme zástupce, kteří přišli a mám na ně další otázky. Já si myslím, že ten bankovní balíček je nyní lepší ochranou eh, caňového poplatníka, ale eh, co je třeba eh, pro to, aby byl zajištěna MRL v příslušné výši a ne, neměla by být ten orgán pro řešení krizi spíše posílen, nežli postupně utlumován. A další otázka. Eh, téma subordinace nemělo by se snad eh, rozšířit nad rámec G6? Děkuji, Harte, výborně. Eh, nyní Pervanš Beres za socialisty. Děkuji, paní předsedající, děkuji všem řečníkům. Chtěla bych pouze připomenout, že v tomto balíčku je jeden návrh, o kterém teď eh, nediskutujeme, o likvidaci. A to je také velmi důležitý návrh. Chtěl bych se ještě vrátit k otázce hierarchie, o které už tady eh, byla řeč a chtěla bych jenom uvěřit si u našich řečníků, jak se bude s touto otázkou nakládat na lehavých situacích a jestli ten návrh, který předkládá komise, celý, celá tato revize si vyžaduje eh, takový to zrychlený režim, což ještě pořád eh, my nemáme vyjasněné. A druhá věc, já jsem už se seznámil s prací, která byla udělána na tomto bankovním balíčku a tady ta hlavní eh, oblast práce se týká snižování rizik. Teď se obracím eh, zejména na EISu. Eh, mám pocit, že tady ten pohled je příliš krátkodobý u snižování rizik, protože ta rizika jsou vnímána špatným způsobem. My si myslím, že máme-li legislativu, která nezohledňuje eh, externalizaci nákladů, jako je, jsou emise CO2 nebo uhlíková stopa, tak se tím podceňuje ekonomické, ekologické a sociální riziko. Evropská unie má skupinu na vysoké úrovni k udržitelným financím a já se chci zeptat, jestli bychom neměli využít tento návrh legislativy proto, abychom do finanční regulace zabudovali i tato rizika spojená s energiemi nebo s klimatickými změnami. Možná tím, že by se rozlišovala takzvaná zelená nebo ekologická aktiva a ta neekologická. A možná, že eh, bychom tuto otázku měli vnést také na bazilejském eh, výboru. Chtěl bych se také zeptat, jestli by nebylo potřeba harmonizovat i definici proporcionality. CRD a CRR. Víme, že se to odvíjí od tří konceptů, což je velikost, složitost a existence nějaké úrovně rizika. A to všechno jsou věci, které by se v tom hodnocení mělo zohlednit. Thank you, Pervanš. Děkuji, Pervanš. Můj kolega z EKR eh, bude mít spoždění, eh, protože je na hlasování na ITRE a proto mi eh, svou otázku poslal. Týká se to článku 29.2, týká se to moratoria, nebo pravomocí v oblasti moratorií předtím, než je zahájena likvidace, kdy eh, je potřeba dodržet eh, závazky nebo přerušit eh, dodržování těch závazků až po dobu pěti dnů a potom je to ta likvidace, kterou provádí ten příslušný orgán a který rozhodne o tom, co všechno může být do toho procesu zahrnuto a stínový zpravodaj z EKR měl určité pochybnosti o těchto kompetencích, protože přerušení činnosti na pět dní předtím, než bank vstoupí do likvidačního procesu, to je příliš dlouhá doba, znamenalo by to e, narušení trhu a je evidentní, že e, ta instituce je před zroucením. A další otázka se týká eh, to, jestli je možné posoudit aktiva bank. Tady těch pět dní je zase příliš krátká doba může to trvat eh, mnohem déle, eh, kolikrát 6 měsíců klidně, a ne 5 dní. V současnosti BRRT už tam obsahuje ustanovení o dvoudenním přerušení činnosti a členské státy mohou rozšířit eh, to, to hutu, toto moratorium, pokud to považují za nezbytné. A my bychom tedy rádi věděli od našich řečníků, jestli tyto nové kompetence jsou nějakým způsobem užitečné, jestli by řešily reálné problémy a jestli by komise nejprve neměla vypracovat eh, hodnocení dopadů. Děkuji. Paní eh, předsedkyně, celý tento balíček se zaměřuje na minulost, tedy na to, aby se neopakovala finanční krize, ale já eh, bych chtěla připomenout, že se musíme také dívat eh, ku předu. V oblasti fintech to buď zasedíte za stolem, anebo jste na stole, na jídelním lístku. Jsou tady dvě kritické oblasti, do kterých potřebujeme investic, což je software a digitální dovednosti. A pokud eh, se podíváme na software, tak zjistíme, že subjekty umístěné v EU, tak tam je to považované za nehmotný, eh, nehmotné aktivo, které je možné odečíst, eh, což znamená, že to eh, nepobízí k investicím a k inovacím. A je to také hlavní faktor pro nekalou konkurenci. Ve Spojených státech například je možné to uvádět jako jiná aktiva, a potom to není potřeba odečítat eh, z celkového kapitálu. A jdete v pojišťovnictví, je možné eh, je považovat za eh, aktiva, která mají hodnotu, která se nemusí odečítat, pokud se demonstruje jejich hodnota. Co vás tedy zeptat, jestli si myslíte, že by software měl podléhat stejné logice jako finanční produkty a to podíváme na rozhodnutí komise o ekvivalentnosti kapitálové režime třetích zemí, které nevyžadují kapitálové odpočty u softwaru, nejsou považovány za relevantní odchylku. A to také podle mě přispívá k vytváření nerovných eh, podmínek. A ještě eh, jednu otázku mám, týká se to digitálních eh, dovedností. v oblasti fintechu eh, je tady velká poptávka po odbornících. Všichni usilují o stejné odborníky. Takže kdo si čekáte mou otázku, eh, zaměřuji se na inovace, do jaké míry si myslíte, eh, vzniknou nevýhody pro bankovnictví které nebudou moci soutěžit s těmi dalšími společnostmi v oblasti fintechu. Děkuji a teď se zaselené Miguel Viegas. Ora, bom dia. Eu começava com uma declaração. Já bych na úvod chtěl uh, sformulovat jeden princip, a sice, že banky by měly být ve veřejném sektoru. A tyto legislativní návrhy my eh, na ně polížíme s určitou skepsí, protože si nemyslíme, že je možné regulovat finanční systém. Byli jsme svědky toho, jak ta regulace naprosto selhala v minulosti. Ale i tak je tady řada legislativních prvků nebo návrhů, které jsou velmi složité. A my si nejsme jistí, že se tím řeší problém těch bank, které jsou příliš velké na to, aby se nechali eh, zkrachovat. Jde o to, aby už nedocházelo k eh, Eh, hrazení ztrát bank z veřejných prostředků. To je zásadní otázka, která by měla vést k rekonfiguraci bankovnictví. Já mám ještě jeden komentář k Tylaku. Ten poměr se odvíjí od celé řady kritérií. Podle německé centrální banky eh, by se to mělo ještě zvýšit. A mě zajímalo, co se o tom myslí naše řečníci. Má se to týkat těch asi 30 systémově významných bank v Evropě. Mě by zajímalo, jak to je s těmi dalšími institucemi, které jsou také systémové. Neměly by ty také tak podléhat stejným pravidlům a stejným preventivním opatřením. A co se týče preventivní rekapitalizace, to se použilo v Itálii a neodhalilo to Eh, neschopnost bank eh, vyřešit své ztráty. Jde o nesplácené půjčky, které přetrvávají bankovnictví. Je to princip, který bude takto fungovat i v budoucnosti, protože to vede k přenesení těch nákladů na záchranu bank na daňové poplatníky. Mm, kapitálový mm, poměr se několikrát měnil. Posuzují se Eh, různé nástroje. Já bych rád slyšel odpověď od všech našich řečníků, od pana Lavoriera například. Zajímalo by mě, co vy si myslíte o vytvoření nové kategorie aktiv. Senior Non-Preferred Creditors. Zajímalo by mě, jaké je udůvodnění pro vytvoření této nové kategorie. Thank you for the Greens, Van Thank you, Chair. Um,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 co by měl udělat parlament pro to, aby se posílila, eh, posílilo to sdílení v rámci bankovní unie. Potom mám otázku na paní Nui. Děkuji za vaše stanovisko. Vy jste také žádala o více Evropy v tom balíčku. Eh, s tím my souhlasíme, souhlasíme s většinou věcí, které jste říkala, proto bych se vás eh, bych vám chtěl položit dvě následné otázky. Myslíte si, že je potřeba více harmonizace? A nehovořila jste o harmonizaci v makroekonomickém dohledu. Mohla byste nám uvést nějaký konkrétní návrh této oblasti? A za druhé, návrh komise bohužel nebyl doprovázen kvantitativním hodnocením dopadu, takže my nevíme, jestli vlastně to povede ke snížení rizika nebo ne změny v druhém pilíři tím, že kapitálová přiměřenost je teď považována pouze za kapitálové pokyny, mohou mít dopad na 155 miliard euro, které se budou převádět z těch závazných požadavků na pouhá doporučení, což by mohlo vést ke zvýšení rizika. Takže ještě jednou zeptám, eh, jestli byste nám mohla kvantifikovat dopady těchto opatření v tomto balíčku. A potom mám ještě otázku na pana Andreju na paní Nui. Myslíte si, že by ECB mohla přijít vlastními návrhy, jak posílit proporcionalitu bankovní regulace. Přece jste slyšeli kritiku této oblasti, škodí to těm menším institucím bankovní unie. Byl by to dobrý signál v tom smyslu, že evropské investice, instituce eh, mohou přijít s nějakým konkrétním návrhem, jak posílit stabilitu a zvýšit podporu pro bankovní unii. Děkuji za NF. Řečník. Mr. Valley, you'd like to take the floor. Okay, so the EF. Pan Valley. Grazie. O due domande molto... Dvě rychlé otázky. První na pana Laborie. Ta se týká problematiky transparentnosti. O tom tady diskutujeme s dalšími stínovými hm, zpravodaji No, když teď jednáme o tedy revizi směrnici BRRD a jeden z problémů je právě eh, ta právo úvahy a to, že Single Resolution Board může dle své úvahy přijímat rozhodnutí o likvidaci banky a víte, že to eh, může být eh, velice významné potom, to může mít velký systémový dopad a mm, navíc se tam zveřejní velice citlivé informace a e, tady jde o to, aby nevznikla třeba na trhu panika. A já se ptám, zdali mm, existuje určitá doba, mm, po kterou právě tyto informace e, mohou být zveřejněny a budou transparentní, tedy informace, na, základě kterých bylo takto rozhodnuto orgánem. A, mm, tak aby mm, ta rozhodnutí byla transparentní, aby se vědělo, jak se dospělo k takovému to významnému rozhodnutí, já nevím, půl rok, rok, tak abychom motivovali k takovým eh, transparentním praktikám. A potom další otázka ještě. Všichni velice dobře víme, jak spekulace obecně na trhu mají velký zájem o non-performing loans, o ty nebonitní mm, špatné úvěry tedy. A víme, mm, prostě i krize k tomu vedla, že byly odprodávány balíčky právě těchto eh, špatných úvěrů a špatných pasiv. A mm, takže často za velice nízké ceny a ve skutečnosti poté eh, když Eh, se, prax, eh, potom se zjistilo, že v podstatě ta jejich hodnota byla daleko vyšší, takže to bylo zajímavé vytvořit nějaký systém, abychom dělali monitoring, abychom věděli, jak eh, se spravují tyto tedy špatné úvěry, aby to nebylo příliš snadné potom pro spekulanty, kteří na tom hodně nakonec vydělají. To je důležité. Eh, tady často jde i o tom, že vlastně eh, takto byly zneužity veřejné prostředky a že spekulanti eh, v podstatě ti na to potom vydělají. Takže to by bylo důležité. Děkuji. Za ERF pan Bonano. Okay, in that case, uh... Dobře, takže tím jsme eh, skončili s prvním kolem otázek. Vím, že jich je hodně a někteří máte velice konkrétní otázky, ale já navrhuji, abychom mm, tedy teď dali tak dvě, tři minuty na pan, panelistům, aby mohli odpovědět na tyto otázky, ale nemusíte odpovídat na všechny, pokud nechcete, to není povinnost. Takže to je na vás, takže prosím. Ano, děkuji já se předem odpovídám za to, že na některé otázky nebudu schopen odpovědět. Jenom bych začal tou tematikou eh, eh, tedy té obezřetné kapitalizace a ochrany mm, prostředků mm, poplatníků a ty mm, špatné úvěry. No, ta situace může být taková, že banka nebo několik, několik banek v podstatě sice eh, nejsou ještě ke krachu, ale mají na rozvaze hodně špatných, špatných tedy úvěrů a eh, po dlouhou dobu tedy jaksi eh, ne, na tom nevy, nevydělávali a mm, tam asi i často do toho musela nastupovat státní pomoc. A to především <clears throat> jde o to, že musíte to udělat podle striktních kritérií která eh, jsou zakotvená v PRD, to znamená, aby třeba cena ocenění reflektovalo skutečnou eh, tržní hodnotu a podobně. Potom jsou tam i ustanovení o té státní pomoci. Já si myslím, že hm, v tomto rámci ta, tyto nástroje nelze nahlížet jako něco, co se odchyluje od BRD, protože tady jde o velice zvláštní okolnosti. A potom ten poslední příspěvek také se zmínil to, že máme zde na trhu nevím, glo, určitou hrstku těch eh, zájemců ke koupi, kupujících je třeba 10-12 na světě, kdežto eh, těch prodávajících je eh, hodně, a jsou velice různorodí. Takže je třeba to nějak sladit, tedy tu nabídku a poptávku, tak aby ta cena těch aktiv byla jaksi patřičnější, aby reflektovala více trh. A teď, pokud jde o ty mm, uvěřitele, věřitele a jejich práva, seniorní a jiné věřitele, ano, my jako EBA, my jsme to již začali navrhovat a například my jsme se snažili harmonizovat tyto koncepce, instituty, protože tady často jde o přeshraniční e, krize, kde ta kritéria pro subordinované úvěry se liší. A zatím ten trh pro likvidní e, nástroje a banky by měly tedy Eh, eh, eh, více a více plnit BRD a samozřejmě proto vítáme nějaký právní rámec. Vítáme tedy to, že by se měla urychlit legislativní práce. Proporcionalita. My mm, přijmeme určité návrhy. Myslím si, že zde máme tři témata. Za prvé, my zde máme již proporcionalitu v tom systému zakotvenou dnes malé banky, které především mm, dělají takový malý biznis, ehm, tak ty představují 10% našeho reportingu, ale někdy je to těžké, protože ten proto vítáme návrh komise, abychom měli takový digitální manuál, který umožní bankám, aby pochopili vůbec, co mají respektovat, co mají splňovat, takže to vítáme. A za druhé zjednodušení Eh, toho břemene pro splňování požadavků, především v oblasti reportingu. Ano, to my také, tomu se také věnujeme v reportingu a ty další vrstvy reportingu eh, pro další další orgány a myslím, že to je třeba lépe koordinovat. A za třetí, no, jsou to, eh, když jde o tu situaci, kdy ty bank, požadavky nejsou hodné třeba pro konkrétní typy bank, takže to je třeba zrevidovat. A eh, jak eh, naše, návrh, naše zpráva navrhuje, abychom rozšířili požadavky i na další systémově důležité instituce, pokud jde o subordinace, pokud jde o subordinaci, pokud jde o eh, kritéria požadavky pilíře 1, takže i na ty další systémově významné instituce bychom to chtěli rozšířit. Děkuji. Aninuji. co brání eh, ochraně eh, peněz daňových poplatníků. Ty malobchodníci, retailers eh, neznají vůbec nic nevědí o tom bail nevědí, že mohou přijít o peníze, o své peníze. Je třeba šířit větší osvětu, lépe komunikovat, že mohou přijít o své peníze, aby věděli, a ti střadatelé, mm, mm, mm, takže tady nebudu hovořit o detailech, ale my eh, zveřejníme, já, mám, já, ten, já jsem to zkrátila v úvodu, ale mám to v písemné podobě, takže to se můžete dočíst. A teď pokud jde o zacházení s nehmotnými aktivy a možné eh, odpočty, mm, a, takže kapitál e, m, musí zajistit ongoing capacity a musí být schopen absorpce. My zatím příliš dlouho jsme byli tolerantní, pokud jde o eh, nehmotné aktivy, jako goodwill například, ale ty nejsou schopny, tento typ aktiv není schopen absorbovat ztráty. A, mm, takže třeba eh, nebo negativní eh, will, tedy a podobně a tak dále a tak dále, nebo stejná hodnota IT například eh, tedy ta také nebude schopna absorbovat problémy, když nastanou. Eh, a mm, tyto informace by se měly zveřejňovat a mm, tady by to mělo být transparentní. My se snažíme, abychom maximálně se to zveřejňovali a zároveň eh, samozřejmě mm, my nemůžeme tedy eh, všechno zveřejňovat, protože to bychom mohli často vytvořit více rizik než výhod. Pokud je o tylak a eh, pro eh, globální instituce, co to znamená pro evropské banky, máme zde MRL, a to je třeba implementovat proporčně samozřejmě, protože máme zde velké banky, menší banky, ty menší banky, které mají menší systémové riziko, které představují na trhu. A pokud jde o e, míru zadluženosti, leverage ratio, poměrový ukazatel zadluženosti, my si myslíme, že to by mělo respektovat definici, kterou hm, přijal bazilský výbor. E, Jakékoliv výjimky by znamenaly snižování hodnoty backstop a znamenalo by to menší transparentnost. A pokud bude třeba vytvořit určité kategorie bank jako rozvojové banky, které budou předětem specifického zacházení, tak to je třeba udělat opět transparentně. Měli by získat, měli by mít menší poměrový ukazatel, zadluženosti nižší leverage ratio, ale všichni by to měli vědět, proč to tak mají, že třeba mají výjimku a mm, jo, ta situace by měla být transparentně prezentována. Ano, je zde prostor pro větší harmonizaci, mm, makroobezřetnostní opatření, ano, samozřejmě. Zde eh, mm, to má samozřejmě silně vždycky ty národní prvky, ale eh, Eh, my, my si myslíme, že je třeba jít cestou větší harmonizace. Požadavky pilíře 2, pilíře 2 a převést to do guidance, tyto požadavky, zdali by to zvýšilo riziko, já bych neřekla, ale mm, jenom by to opožďovalo ten okamžik, kdy se budou muset začít ta rizika eh, řešit my třeba žádáme kapi- plán, kapitálový plán a, a, a poté, až e, provedeme analýzu kapitálového plánu banky, tak pouze poté můžeme přijmout opatření dozoru. Ale e, e, takže samozřejmě nám jde o to, aby byla zachována ta maximální částka na distribuci potom. A proporcionalita, ano, ta je to je důležité. Myslíme si, že ale by to nemělo být prostřednictvím pravidelnosti zpráv, ale prostřednictvím té granularity. Protože frekvence těch zpráv, těch, to, těch, eh, toho reportingu, no, banky již mají na to IT nástroje, takže mm, aby posílali něco stejného ještě opět, takže to by asi nebylo eh, nutné. Navíc na, ale pro nás, pro samozřejmě orgány dozoru je důležité mít dostatek informací o stavu bank. A, mm, a na tom budeme spolupracovat s EBOL, budeme se snažit eh, zredukovat granularitu toho, co se požaduje. A teď pokud jde o eh, ceny MPLs, takže to je trh pro kupující. Tam máte stovky těch eh, eh, nebonitních expozic, eh, ty se prodávají na trhu. A takže mm, ti mm, mm, že, takže proto ta iniciativa EBY, jak říkal kolega Enriata, je velice cená. To znamená mít eh, nějakého evropského správce aktiv. To neznamená, eh, že bychom chtěli solidárně pokrývat ztráty, ne, ale znamená to mít větší vyjednávací sílu. My jako evropská instituce, bychom mohli lépe vyjednávat na trhu. Jsou zde určité eh, ceny, způsoby, jak třeba zlepšit právní rámec v různých zemích nebo, mm, nebo rychlé mimosoudní způsoby řešení Eh, eh, třeba eh, pokud jde o kolaterály, třeba tady ceny jsou velice nízké. No proč? Protože tady je velká nejistota a vůbec velká nejistota ohledně toho, jak bude schopné třeba zrealizovat ty záruky, zástavy a podobně. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Eh, Zasnělo tady několik otázek, eh, pokud se týče hierarchie věřitelů. Eh, jsou tady různé návrhy. Jak řekl Andrea, tento návrh podle nás mm, je do určité míry nezávislý na celém tom balíčku. Bez ohledu tedy na změny zaváděné jinde v tomto balíčku zcela jasně jde o subordinaci ve chvíli krize nebo ve chvíli jejího řešení, případně eh, likvidace, poněvadž my tam více možností příliš nemáme. Je tedy důležité vytvořit eh, jaksi úroveň eh, dluhů, úrovně dluhů v době eh, krize. Či tady musí být určité vrstvy a proto my navrhujeme, eh, aby se podpořil návrh komise a čím dříve, tím lépe. A samozřejmě řešení, které už tady jsou, tak to je pro nás v pořádku. Eh, my eh, si myslíme, že skutečně je třeba, aby se to eh, uplatnilo co nejdříve, aby se tady neopožďovalo zavedení tady této nové, nové úrovně. Pokud se týče to moratoria, ano, máme tady dva elementy, dohledové orgány a, a orgány pro řešení Eh, když tedy můžeme eh, tyto dva spojit eh, s tím, co už existuje v VRD, tak bychom mohli mít, já nevím, pět nebo deset takových a to by se muselo vyjasnit samozřejmě. A pochopitelně je nepříliš možné to takto se v tom vyznat. A samozřejmě Eh, tady je otázka, jestli můžeme začít eh, druhý krok, pokud ten první ještě není hotový, bez přerušení a tak dále. To je, myslím, celkem jasné. Eh, proto my jsme skutečně pro moratorium řešení či likvidace, poněvadž to nám bude dávat více času. A pak jsou tady ještě další dva elementy. Potřebujeme větší koordinaci mezi oběma eh, typy orgánů, dohledem a eh, likvidátory. Samozřejmě je tady zásadní otázka eh, působnosti. My to tady nemáme tak úplně, úplně vyřešené a bez toho je moratorium podstatně méně hodnotné. Tak pokud se týče tedy rozšíření za úroveň GSX. Eh, my jsme tedy proto, aby všechny banky eh, měly dostatečné množství eh, dluhu, která podléhá bail-inu. A to by určitě zlepšilo situaci, poněvadž by to de facto vyjasnilo to, že všechny systémové banky si musí vytvořit eh, toto eh, povinnou úroveň v rámci pilíře 1. My eh, musíme tady být dostatečně flexibilní v tomto přístupu. Samozřejmě pokud se týče kvality a subordinace, to jsou klíčové otázky. A Eh, myslím, že tady ta témata jsme už řešili eh, v souvislosti s novou hierarchií věřitelů. Eh, tady si myslíme, že by se kvalita dala zlepšit za poměrně nízkých nákladů. Pokud se týče otázky transparentnosti, jak řekl Daniel, na straně tady té likvidace. Ano, tady jsou ty tež problémy. Za prvé je tady plánování, a e, potom e, fáze je e, fáze provádění. My v současné době nemáme případy likvidace, čili jsme v té fázi plánování. Pokud se týče těch cílů MRL, myslíme si, že by nebylo dobré je přímo nyní zveřejňovat, poněvadž eh, tady je nutné určité přechodné období. Podstatné je, aby banky si uvědomily, že eh, MRL budou muset eh, budovat jaksi v průběhu celého procesu. Čili my jsme rádi, že se o tom hovoří, je Eh, dobré, že, tady, že se ví o tom, že budou tady započítatelné závazky, eh, ale zatím prostě nemělo by se to uspěchat. Chtěli bychom, aby to bylo pozitivní. Eh, děkuji. Nyní pro nás několik zajímavých věcí. Pokud se týče zelené a hnědé expozice v souvislosti se udržitelným s udržitelným financováním, eh, tak eh, budeme muset mít eh, měření expozice jednotlivých bank a mm, také se budeme muset počítat s environmentálními riziky v bankovních portfoliích. Myslíme si, že to je zásadné, zásadní, protože některé z těch rizik jsou opravdu dlouhodobé a nelze je řešit krátkodobě. Nemyslím si, že bychom eh, pro toto potřebovali eh, novou regulaci, ale určitě s tomu budeme muset věnovat pozornost. Eh, pokud se týče fintechu, to je pro Švédsko zásadní věc, poněvadž fintechu máme hodně, ale myslím si, že možnost bank získat pracovníky, kteří se vyznají ve fintechu, Eh, že by eh, to nějakým způsobem eh, bylo proti této regulaci. My si myslíme, že součástí bankovní kultury je to, že tam je to v podstatě tak, že existují prostě ty fintech firmy a banky ji potom budou využívat No, pokud se týče těch interních modelů eh, vyhodnocování rizik a rizik konkurenční, čili tady je eh, nebezpečí také v tom, že by se eh, mohla pominout <clears throat> systémová rizika. My si myslíme, že pro rezidentní, rezidenční zákazníky bychom tam měli mít nějakou pětiprocentní hranici. Eh, u eh, velké expozice bankovního systému, tak to je poměrně nízká, nízký práh. Čili my bychom tam měli mít kapitálové požadavky eh, v tato kapitálovém pilíři, poněvadž tady skutečně toto riziko existuje. No a pokud se týče toho pákového efektu a pákového poměru, Eh, my ten eh, poměr eh, myslíme si, že je v pořádku, ale měla by to být de facto pojistka, to znamená, že by to mělo být nižší než rizikový kapitál, jinak by to zvyšovalo rizikovost, poněvadž pak by se rizikové a neriziková aktiva hodnotila stejně, nerozlišovalo by se mezi nimi. Prostě Eh, máte bezpečné bondy a pak máte jiné produkty, které jsou daleko rizikovější, čili tady opravdu eh, dobře ten, ten leverage, eh, budeš, ať to tam je, ale i jako pojistka. Tak to je všechno. Děkuji vám, Eliza Ferreira. Tak pokusím se odpovědět na několik otázek. Myslím, že k těm kritičtějším problémům v současné doby patří eh, různá úroveň MPL eh, v systému. Čili mm, máme tady různé právní systémy a v některých MPL vůbec není a to eh, se de facto eh, odehrává všechno od eh, zásadního řešení, které se uskutečňovalo před rokem 2013. No a my teď máme banky, které byly očištěny před rokem 2013 a před BRD a ve některých jiných právních systémech tady vlastně eh, tam, tam neexistují eh, potřebné nástroje. Čili to je problém, eh, který přispívá tedy k velice nerovným podmínkám v Evropské unii a za následek to má potom v některých lokalitách zníženou mm, ziskovost bank. No a samozřejmě, eh, pokud potřebujete provést likvidaci banky, musíte tam mít také ty eh, dluhy eh, typu bail-in a, a máte tady někdy příliš krátkou dobu a pokud máte vysokou úroveň MPL, Eh, pak tedy budete potřebovat eh, mnoho prostředků, které možná nebudou a eh, bude prudká konkurence mezi bankami, které si to mohou dovolit, které ne. A některé skutečně by mohly zajít na pouze následky té přípravy hm, na případnou krizi. A tady opravdu to je otázka té proporcionality a přiměřenosti tak jak to řekla Dominik. Pokud se týče nové otázky, a Svene jsem velice rád, že se opět setkáváme, ten balíček o bankovní unii neobsahuje e, e, sdílení rizik. Máme tady pouze kontrolu rizika. Máme tady, máme tady na úrovni Eh, dohledu a na úrovni eh, likvidujících orgánů, čili toto prostředí je velmi rizikové v současné době, protože ty nejkritičtější banky, nejdůležitější, to jsou ty, eh, které občané považují za stabilnější a tradičnější, či znamená také méně rizikové. To znamená, že pokud tady nám chybí speciální režim, jako je IPS nebo něco podobného, tak tady opravdu vzniká riziko eh, velmi rozsáhlou bail-inu a sice například u e, vkladu nebo prostě starších e, dluhů. Tady na, to zatím tedy nemá řešení, není tady na to, tato příprava žádných fondů. Čili tady to opravdu nijak nechrání e, daňové poplatníky. No, prostě tady je potom otázka, jak potom stabilizovat systém po bail-inu, tak eh, potom občané a vkladatelé, investoři by potom tady měli nějak kryt rizika a, a eh, prostě je to složité a mm, mm, toto se skutečně musí doladit. My nechceme ten balíček eh, rozbít, ale je třeba pochopit, že pravidla pro státní pomoc, nová pravidla od 2013, BRD a požadavky eh, dohledu na zvýšení kapitálu, případně eh, požadavek likvidačních orgánů eh, pro vytváření Eh, dluhů typu bail-in, eh, tak toto je prostě mm, eh, hodně věcí najednou a toto se musí právě doladit tak, abychom dospěli ke stabilní situaci. Já bych chtěl poděkovat všem našim panelistům za jejich příspěvky. Já jsem vám dala více času, abyste mohli odpovědět na co nejvíce otázek. Já si myslím, že je důležité, abyste na to mohli zareagovat, na to, co bylo pro vás relevantní. Teď tedy přejdeme k druhé části tohoto slyšení, což je pohled eh, na interesovaných stran a já se omlouvám předem, eh, že nebudu možná úplně správně vyslovat vaše jména. Eh, chtěla bych teď pozvat Karla Petra Šakmana Falise, doufám, že jsem se trefila, který je z výkonného výboru Asociace německých spořitelen DSGV. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že se tady mohu vyjádřit k novému balíčku CRR, CRD, D a SRMR. To je velmi důležitý balíček, měl by se řádně projednat, je také nezbytné, aby se přijal co nejdříve, abychom, aby došlo k nějaké pauze v eh, přijímání nových regulací, protože ještě pořád se neprojevilo působení těch eh, nedávno přijatých regulací a už teď přechází další balíček, který to všechno reviduje. A tím pádem je to tempo legislativy eh, velmi rychlé, měli bychom si udělat pauzu. Jde o to, jak prová, provést úpravy v textu, například přechodné lhuty, u některých rizik a u eh, leverage ratio, ale potom jde také o financování evropské ekonomiky, jde tedy o rozšíření eh, těch možností uvěrování pro menší a středně velké podnik i eh, nad 1,5 milionů eur, které by mohly tyto instituce využívat, a to bez ohledu na složitost té současné legislativy, což si bude Eh, vyžadovat eh, hodnocení obchodních a neobchodních pozic, eh, kdy je možné, že nesystémové instituce budou spojeny s velkou administrativní náročností, aby vyhověly všem těm požadavkům. V Německu například máme speciální fond, kam je možné přesouvat dlouhodobá aktiva, A e, to se dělá z toho důvodu, aby e, menší ústavy nebyly trestány za držení příliš velké množství kapitálu. A pak bych chtěl e, ještě něco říci k menším a nepříliš rizikovým bankám v Evropě. Tady jde o skutečnou realizaci a implementaci opatření o proporcionalitě, či evropský zákonodárce s Bazilejem 3 od 1. ledna 2014 pro 8 tisíc institucí vlastně přejal jedna ku jedné všechna opatření. Toto převzetí nebo pře, pře, eh, pře, pře, překlopení těchto opatření není proporcionální. Víme, že teď už musí eh, všechny plnit požadavky obsažené BRRD, e což potom vede k podstatným k velkým administrativním nárokům a právě menší úvěrové instituce jsou potom zatíženy velkými fixními náklady na to, aby vyhověly legislativě a to více než větší a prakticky to pro ně eh, znamená určité operativní riziko. A to hovoříme o institucích, které sami o sobě rizikové nejsou. a kritéria, která jsou obsažena v návrhu komise, nejsou vhodná pro to, aby eh, se hodila pro posování eh, rizik eh, paušálně v celé Evropě. A proto u těch menších a méně rizikových institucí bychom je měli osvobodit od některých těchto požadavků. Ta definice BRD, u těch other systemically important institutions, by se tedy měla změnit, aby z toho, z toho v té působnosti vyňali tyto menší ústavy. Chtěl bych také zdůraznit, Eh, že, ty, že hovořím o administrativních nákladech, nehovořím o těch předpisech pro kapitálovou eh, přiměřenost. Musím vědomit, že eh, v Bazileji byly obsaženy opatření na snižování rizik těch velkých systémových bank, ale v rámci proporcionality se musíme uvědomit i všechno vykazování v procesu likvidace bank, aby bylo více transparentní. Eh, tolik ode mě. V tomto okamžiku samozřejmě mohu odpovědět na otázky eh, poslanců později. Snažil jsem se vyjádřit těm nejvíce relevantním bodům. V Evropě eh, potřeba realizovat proporcionalitu, potom všechny finanční ústavy budou konkurenceschopné jinak eh, se to nepodaří. A dále u BRD a SRMR eh, ty menší ústavy, které podléhají stejným pravidlům, nepotřebují nějaké speciální kapitálové rezervy. Pro ně předpisy MREL a Telak nejsou úplně nezbytné a do praxe se to tady nehodí. Děkuji. Dalším řečníkem je Frederik Uda. Kdo, jak víte, je ředitelem Societe General a je také předsedou Evropské bankovní federace. Vítejte tady, pane Udo, máte slovo. Pane předsedo, vážení členové tohoto výboru. Na úvod bych chtěl říci, že dnes tady hovořím ve funkci předsedy Evropské bankovní federace a ne jako výkonný eh, generální ředitel Societe General. Chtěl bych eh, se vyjádřit ke čtyřem bodům souvisejícím s tímto balíčkem. Nejprve jde o potřebu mezinárodní konsistentnosti a rovných podmínek pro všechny. Musíme si uvědomit, že dochází k čem větší fragmentaci regulačního rámce. Tam dochází zejména e, k vývoji v Spojených státech, ale Brexit tomu určitě přidá další. Což neznamená, že bychom neměli usilovat o co nejsolidnější a nej Eh, lepší eh, nástroje. Se vědomíte, že ta situace neustále mění. Jsme museli se podívat na revizi standardu BRD. A také jsme si uvědomit, že eh, brazilský výbor ještě Eh, jeho doporučení ještě nebyla, se nepromítla do eh, regulační praxe. A vzhledem k tomu chaosu je důležité říci, že eh, zvýšení kapitálových požadavků se promítne v průběhu tohoto roku několikanásobně. Návrh roku 2016 vyplývá z bas, návrh Bazile 2. Zatímco to poslední to číslo, co do února 2017, Eh, a hovoří o tom, že ten dopad bude asi 80%. To je velmi důležité téma, zejména v době, kdy musíme přemýšlet strategicky o směru, kterým eh, chceme, aby se vyvíjely naše kapitálové trhy. A také musíme zohlednit dopady Brexitu a v tomto kontextu si myslím, že by bylo dobré odložit diskusy o těchto návrzích, dokud nevznikne větší jasnost na mezinárodní úrovni. Dále Jde o tu obezřetnostní praxi. Bankovnictví, jak víte, banky ještě pořád nemohou využívat eh, výhod eh, plně eh, integrovaného trhu. Systematicky významné banky mají přísné kapitálové požadavky. A dále kritéria pro proběhnutí některých požadavků se dále rozšířila, ale nejsou úplně praktikovatelná, například požadavek 50% zástavy u některých subjektů. Musím si uvědomit, eh, že už přitom máme SSM a systém pro likvidaci bank. A e, stejná pravidla by se měla vztahovat v rámci skupiny jak na národní, tak i na evropské úrovni. Potom jde o hierarchii věřitelů. Komise správně umístila tuto hierarchii ve zvláštním eh, návrhu, aby tím urychlila jeho přijetí, že by měl eh, zjednat jasnost v tom, co je to dostupné, dostupné zadlužení. A dále jde o to, jak přejmout eh, režimy eh, u těch aktiv, kde došlo ke změně podmínek. A dále by bylo dobře vyjasnit časový harmonogram eh, přijímání tohoto návrhu. Myslíme si, že účetní standardy, které se mají implementovat v 2018, vyžadují eh, co nejrychlejší dohodu v následujících měsících tak, aby došlo k ulehčení situace v oblasti obezřetnosti. Potom jde o Eh, potenciál pro růst a inovace. Balíček obsahuje několik opatření, které by mě zlepšit kapacitu bank půjčovat na podporu eh, ekonomiky a my doufáme, že vy, europoslanci, přijmete ten návrh, aby se rozšířila podpora pro menší podniky a investice do infrastruktury. Chtěl bych také připomenout, že v Evropě většina investic eh, v oblasti dopravy, dopravy obnovitelných energií a zdravotnictví financují právě banky. Chtěl bych také se zmínit o tom, jak banky přispívají k digitalizaci evropské ekonomiky, chce investovat do softwaru, aby byly dále konkurenceschopné a přitom za ty investice jsou penalizovány, protože v Americe je to považováno za podobný, eh, podobné aktivum jako budovy. Chtěl bych ještě zopakovat, co říkal komisař Dombrovský, a sice, že Evropa musí se opírat o globální standardy a musíme také zohlednit specifičnost evropského bankovnictví. Chtěl bych také dodat, eh, že důležité, abychom nepodkopali mezinárodní konkurenceschopnost evropských bank. Je teď na vás, abyste nalezli správnou rovnováhu, abyste zabránili negativním dopadům v oblasti financování reálné ekonomiky a bylo by dobře, abychom eh, měli stabilně finanční eh, sektor, který bude prospěšný pro celou ekonomiku. Thank you very much. Děkuji. A hm, budeme se snažit samozřejmě co nejvíce, abychom reflektovali i vaše úvahy a případně urychlili eh, tu agendu subordinace a jako další je Andra Streichl, který je předsedou eh, představenstva Erste Group Bank. Samozřejmě to pro mě velká čest, že zde mohu zastupovat eh, naši bankovní skupinu. Ano, je to vždycky pro nás vynikající příležitost sejít se s těmi eh, důležitými osobami z Německa, z Francie, z Itálie a já eh, bych se chtěl vyjádřit k TILAKu, k regulaci, k MRL a tak dále. Vzhledem k tomu, že my jsme největší retailová banka, i v, především vy znáte, ve kterých zemích jsme největší Rumunsko, Česká republika, Slovensko, a, a tedy tam jsme největší, takže my máme to potěšení právě, že vlastně my tedy působíme v členských státech Unie a museli jsme nakládat s se, jak si jednat se, s těmi všemi národními orgány dozoru a já tedy pořád mám co ročnění mm, s tím, že musím jednat neustále s politiky a s Eh, orgány dohledu a často musím jezdit do Bruselu. Ano, to, co děláte tady, to je vynikající. Ano, já nevím, jak to skončí, ale prostě ta regulace musí nějak být dokončena a já budu vždycky akceptovat, co rozhodnete. Ale prosím, udělejte to a neměňte to dalších deset let. Prosím, ať to aspoň deset let zůstane stejné pak. To je můj jediný požadavek, který zde na vás mám. Ale ještě mám další požadavek, přání, prosím. I zamyslete se nad tím, co jste udělali, včetně e, zamyslete se nad námi, tedy regulační orgány, politici a banky v Evropě. Ty jsou přece užitečné všichni, jsou užiteční a vlastně měli sloužit účelu a slouží účelu, to znamená prosperita pro všechny v Evropě. O to nám všem jde a mohu vám říci ze vlastní zkušenosti, protože my působíme v regionu, kde máme hodně eh, lidí, eh, kde třeba vydělávají 400 euro měsíčně a to je velice těžké pomáhat eh, tam vytvářet prosperitu v tomto regionu, kde jsme aktivní. A důvod je možná částečně kvůli nám, kvůli vám politikům a kvůli vám regulátorům. Vy nám to vůbec neusnadňujete vůbec vytvářet tuto prosperitu a teď, když třeba jde o uvěrování a půjčky, no, sociální bankovnictví. Jak se, takže jeden z neočekávaných důsledků, který eh, je, že v podstatě my ruinujeme sociální bankovnictví, protože podle nařízení já nemohu půjčit už ani eh, peny někomu, kdo nemá zajištění, nějakou zástavu, kdo nemá k dispozici nic, co by mohl nabídnout, je pro zajištění. A eh, takže a nikdo za něj ani nebude ručit. To už skončilo, to už nemůžeme dělat. A také ani, bohužel, nemáme žádné alternativy pro tyto lidi, protože mm, ten, ty fondy, mm, venture capital, mm, no, které poskytují vlády, no to je nic. My potřebujeme přece miliardy, miliardy a miliardy, abychom vůbec byli schopni Eh, pomáhat, podporovat lidi, kteří nemají nic, co by mohli nabídnout, jako zástavu, záruku a podobně, ale pracují, pracují tvrdě a věří v budoucnost. A tady my už jim nemůžeme vůbec nic půjčovat. Takže pokud to nezměníte, tak Evropa mm, bude ve velké nevýhodě ve srovnání s ostatními regiony, kde se to běžně dělá. Proč? Evropa je společnost orientovaná na dluh máme dvě země v Evropě, které mají takový kapitálový trh, Švýcarsko, a ty nikdy byli v EU a Anglie a ti odchází z EU. Všechno ostatní, no to v podstatě není důležité. Německo má trochu toho, Španělsko, Švédsko a v mém regionu nemáme vůbec nic. Žádný kapitálový trh tam vlastně není a ani nebude v příštích 50 letech, takže kdo asi bude financovat startupy a ty sociální podniky, kapitálový trh ne, ten neexistuje, soukromí investoři taky neexistují a banky, no banky mají větší a větší problémy, nemohou půjčovat už. Takže to je ta otázka půjčování. A teď pokud je o vytváření bohatství chudých lidí, kteří třeba vydělávají maximálně tisíc euro měsíčně, aby mohli vůbec si spořit 50 euro měsíčně. A my jako politici, regu, banky, regulační orgány, my jsme vlastně eh, té celé generaci Evropanům vzali možnost vydělávat peníze bez rizika. A takže já, vy si neuvědomujete, jak eh, dramatická ta změna byla v posledních letech. My jsme vlastně vzali všem Němcům, tady střední vrstvě, eh, České republiky, z Rakouska. My jsme jim vzali možnost v podstatě eh, střádat si peníze stranou z toho, co vydělávají, protože teď, když budete investovat do německé obligace, no tak na tom proděláte. <laughs> To platí ostatních. Když si koupíte český vlá, českou vládní obligaci, tak taky na tom nevyděláte. Naopak, eh, takže nemůžete vůbec investovat. Sice si budete dávat peníze, nějaké malé částky stranou, no, Eh, takže ale eh, tratíte na tom a za to můžeme všichni dohromady. A nyní teď v době, kdy celá generace nám roste a ta bude mít úplně jinou představu o hodnotě peněz, a než jsme měli my, protože když dostanete peníze a když máte eh, záruku nějakou dispozici zástavu, tak dostanete peníze jen tak za nic a, a pokud skutečně Eh, nejste dostatečně bohatý, abyste mohli nést riziko, tak eh, ne, eh, nemůžete nic vydělat. Takže to musíme vzít do úvahy, když teď pracujeme na Tylaku a na ostatních nástrojích. Next speaker, Sabine Timmers Jensen. Děkuji a nyní Timmers Jensen, risk officer at Jodos Bank. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za pozvání. Velice si ceníme odvedené práce. A já si myslím, že by bylo skutečně skvělé, kdyby se nám podařilo tuto legislativní práci dotáhnout do konce. Eh, my jsme udržitelná banka a eh, jsme trošku jiná. Eh, máme, my jsme Evropská banka, eh, fungujeme v šesti eh, mm, zemích, máme 600 klientů a obospodařujeme téměř 14 miliard eur. Uspoře- tyto peníze využíváme investicemi do udržitelných podniků, zejména obnovitelných energií. My máme, eh, eh, jak se naše ziskovost je eh, pod 20%. Zem. My ty peníze potřeb, používáme pro vytváření sociální, inteligentní a udržitelné ekonomiky. My tedy velice vítáme návrh komise. My tedy podporujeme vybudovávání infrastruktury a malé a střední podniky a Mm, jde nám o proporcionalitu regulace. Pokud se týče udržitelné infrastruktury, eh, my eh, podporujeme to, co tady bylo řešeno, protože eh, sledování rizik, jako provádíme my, je velice v souladu s tím, co se komise chystá navrhnout a je to v souladu také s těmi rytmy ekonomiky, na které se soustředujeme. A já bych, eh, myslím, byla pro snížení eh, riskového Prahu. Naši klienti, a to za druhé, eh, jsou součástí reálné ekonomiky a to znamená, že naši klienti jsou méně citliví na globální šoky. A my vidíme, že podnikatele, kterým záleží na lidech a na životním prostředí, záleží jim také na udržitelnosti vlastního podnikání. Čili toto by také mohlo jak si eh, eh, redukovat eh, hodnocení rizik a byla by tady možnost zavést tedy 5 a 80% koeficient pro příslušné Eh, podnikání. Eh, čili v souvislosti s proporcionalitou bych chtěla potrhnout, že eh, proporcionalitu nelze aplikovat na úkor prozíravého řízení. To je skutečně zásadní. Já vím, že paní Nui a pan Gigold říkali že v roce 2015, že je třeba si Eh, proporcionality, eh, tedy ji eh, mít jako prioritu. My si jsme přesvědčeni, že naše bankovní řekněme, profil, náš bankovní profil je skutečně udržitelný a je schopný čelit výzvám. My jsme někdy konfrontováni tím, že eh, regulace se implementuje různými způsoby v těch šesti zemích, kde fungujeme. A to znamená, eh, že tedy eh, je tady určitá soutěž mezi systémovými bankami a dalšími bankami. A myslím, že toto je zásadní. Eh, třeba já na eh, eh, hypotéky dávám 35 tedy to rizikovost, a to je daleko více než EIB e banky. Čili tady by to chtělo standardizovaný přístup, aby pravidla byla pro všechny stejná. My si myslíme, že malé sociální banky mohou být konkurenceschopné i zdravé a de facto jde o to, jak konkrétně aplikovat pravidla proporcionality. Děkuji vám. Thank you. Thank you also. Děkuji vám. Děkuji vám za rozumné návrhy eh, k hypotékám. To bychom skutečně měli zvážit. Nyní Christian Stiefmüller. Finance Watch. Děkuji, pane předsedo, eh, že jste pozvali Finance Watch na toto slyšení. My vítáme, že navrhovaný balíček obsahuje také mezinárodní standardy, ale chtěl bych eh, vycházet z těch předpokladů, které je možná třeba také trošku spochybnit. Eh, navzdory určitému pokryku, pokroku eh, není eh, úroveň kapitálové vybavenosti na bezpečné úrovni. Evropská unie má 1 trilion eur špatných půjček a máme zde banky, které jsou méně kapitalované než jiné, než většina ekonomik. Za druhé, regulace bankovního kapitálu Eh, nebrzdí ekonomiku. A musíme říct, že eh, pro malé a střední podniky eh, toto není zas tak velký problém. Máme tady problémy a rizika spíše strukturální, spíše než výsledky regulace. Nadále ovšem platí, že banky, které mají dostatek kapitálu, Eh, získávají peníze za příznivější podmínek a nerady investují do reálné ekonomiky. Eh, za třetí, není vyřešen problém bank, které jsou příliš vysoké na to, aby mohly padnout. Eh, opět tady máme 10 miliard, desítky miliard, které musí uhradit daňový poplatník. Eh, je třeba říci, že eh, systémové a výraz eh, a důležité banky také musí být likvidovatelné a je třeba odstranit pojistky, které v tom brání. Myslíme si, že evropské, evropský finanční sektor může být opět zdravý a konkurenceschopný. Banky se musí soustředit opět na Eh, konkurenci tam, kde mají své silné stránky, lepší produkty, eh, lepší eh, způsob půjčování a tak dále, nikoli optimalizace kapitálové vybavenosti. Pokud se týče toho návrhu, musíme říci, že zejména menší banky budou poněkud čelit tvrdším podmínkám. Eh, je třeba, abychom zde měli eh, povinnost poskytovat data, která je přiměřená. Eh, Všem chtěli bychom trošku ambicioznější přístup, který by vedl k jednotnému kontaktnímu místu pro regulační výkaznictví a také bychom chtěli, aby EBA měla jednotný přístup pro statutární eh, eh, účetnictví a eh, regulatorní výkaznictví. Také si myslíme, že potřebujeme diverzifikaci v kritériích. Například systém SIA, Čili je tady třeba mít kombinaci eh, relativní a absolutní velikosti, tedy kritérií, které se k tomu říkají rizikového a biznisového profilu. Eh, taky potřebujeme eh, režim pilíře druhého a příslušné pokyny. Toto EBA a ECB používají už od roku 2016. A tady je prostě je možné eh, de facto škrtnout a došlo k tomu, že eh, prostě eh, požadavek na kapitálovou vybavenost prostě kleslo 23% jednoduchým rozhodnutím. My si myslíme, že by bylo třeba tedy ty regulační praktiky, zejména ty nové, by bylo třeba důkladně revidovat dříve, než tyto změny budou uzákoněny. Pokud se týče eh, eh, prudential režimu, eh, tak tady opět je třeba zrevidovat makro prudential policy framework. Tady si myslíme, že je třeba také Eh, regulovat i ty části, kde to zatím není. Například CRD odstavec 6 a kapitola 7 eh, tady potřebujeme eh, pozastavit, než budeme mít příslušnou související legislativu. Je třeba dále pamatovat, že to 3% leverage neodpovídá celá eh, eh, Bazilii 3. Eh, potřebujeme, aby to bylo více. Zavedení rámce TILAK, to je důležitý krok pro proveditelnost Eh, příslušné, eh, tedy při, eh, v účinnost likvidací, ale samozřejmě také, taky je třeba zrevidovat současný nástroj pro rekapitalizaci, což je tedy problém při uvádění BRD do praxe. Máme zde standardy bazilejského výboru a a tady mm, opět eh, je určitý problém pro budoucí vyjednávání. My se domníváme, že evropský bankovní sektor dosud není v takovém stavu, abychom mohli eh, změkčovat eh, závazná pravidla pro kapitálové vybavení. Ano, my, my v režimu BRD je třeba zajistit, abychom mohli usnadnit eh, oživení v evropském bankovním systému. Eh, Děkuji a teď můžeme zahájit eh, naši debatu. Tři minuty každý člen výboru a jako první má slovo pan Karas. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat panelistům za to, že dnes vystoupili na tomto slyšení, ale také, že nám nastínil velmi široký přehled té situace. Myslím si, že všechny příspěvky, které jsme dnes slyšeli, ukazují, že je důležité, aby dobře fungovala regulace a dohled, aby eh, i v politice fungovala dobře spolupráce při přijímání regulace. Myslím, že i vystoupení zástupců bankovní federace ukazují, že je potřeba eh, se dívat na to z různých úhlů pohledu, různých zainteresovaných stran. A zazněly tady názory, že ta řešení nejsou úplně eh, užitečná, například eh, v oblasti proporcionality. Eh, to nemůže být vnímáno jako jediné řešení, například u menších podniků. Tady potřebujeme mít trošku jiný přístup a proto bych se chtěl zeptat, kde jsou ta slabá místa současné regulace. a co je možné změnit na tom současném sedmému hodnocení rizik, abychom eh, posílili a kde jsou klíčové body v tom návrhu komise, na které bychom se měli podívat, kde by, které bychom měli korigovat s ohledem na jejich dopady, protože jenom se opírat čistě o tento návrh asi nebude stačit. A za druhé, eh, o tom už tady také byla řeč, Měli jsme tady zástupce ze střední Evropy. Víme, že došlo tady k zvýšení úrovně blahobytu. Zajímalo by mě, jestli eh, aktivity bank jsou tady dostatečné, jestli se to dostatečně promítlo také do finanční regulace na těchto trzích. Zdá se, že tady eh, vzniká situace, kdy eh, ten dohled není dostatečný a pokud není, tak co se s tím bude dělat? A potom za třetí je tady problém, že neexistuje žádná definice proporcionality. A jenom povinnost eh, výkaznictví a snížení těchto do eh, administrativního břemene bude znamenat, že těch informací bude méně. Dokonce v některých případech může dojít ke zvýšení eh, té, toho administrativního břemena. Proto se chci zeptat, co si myslíte o té definici méně složitých ústavů nebo kritérií pro jejich posuzování a jak by se to mělo potom promítnout do té definice povinnosti podávat zprávy nebo vykazovat informace. A dále je potřeba se podívat, jestli je potřeba ještě odstraňovat uh, odstraňovat nedostatky ve spolupráci dohledových orgánů. Děkuji dalším řečníkem za SAD je Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také na úvod poděkovat našim eh, panelistům za jejich příspěvky a vzhledem k nedostatku času Eh, se zeptám na eh, několik přesně zaměřených věcí, například eh, proporcionalita. Před v tom předchozím panelu jsme tady měli regulátory. Nikdo z nich se nevěnoval otázce proporcionality, protože asi je možné předpokládat, jaká by na to byla odpověď, ale teď tady máme pohledy zainteresovaných stran. Někteří mají pocit, že je to příliš. Někteří se zase myslí, že bychom měli přísné pokyny bez eh, flexibility. Takže otázka je, kde bychom měli ponechat prostor pro rozhodování pro orgány, které mají na starosti likvidaci bank. Potom jde o tu proporcionalitu samotnou, tady e, se dosahuje pokroku, uznává se administrativní břemeno, ještě pořád e, je tady diskuse o frekvenci, granulaci nebo zjednodušení. Povinností vykazovat eh, informace. Ale co se týče toho likvidačního procesu a kalibrace, kalibrace eh, požadavků, neměly by tady také být různé eh, přístupy rozlišování mezi menšími bankami nebo specifickými riziky. Úroveň eh, vkladů a ochota eh, vstupovat do rizika. A za, další se chci zeptat na, ty, na tu nově vytvořenou kategorii eh, státního dluhu nepreferovaného. Někteří říkají, že vytvoření této nové kategorie státního zadlužení může vzniknout dojem, že pouze tento nový druh zadlužení bude eh, relevantně, že mm, jenom ty ostatní, ty předchozí kategorie budou předmětem bail-in, takže jestli je to správné hodnocení, nebo si myslíte, že tento nový typ dluhu usnadní a neomezí efektivnost nástroje bail-in? To jsou moje otázky. Děkuji. Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat panelistům za jejich prezentace. Eh, velmi mě zaujalo to, co říkal pan Trajcho o tom období pauzy přijímání nové regulace. To se mi zdá velmi rozumné. Myslím, že politici neustále mění pravidla a potom se divíme, že uvěrování podniků e, nefunguje tak, jak by mělo. Takže bychom možná na okamžik měli přestat přijímat nová pravidla a nechat je dělat práci e, tak, jak mají. A v tom bych se tady chtěl připojit. Ještě několik technických poznámek. Článek 4, 8 a F CRR stanovuje podmínky, e, kterých některá aktiva mohou být považována za provázaná. Když se podíváme na ten současný text, tak většina krytých dluhopisů by se, na, na to by se to nestahovalo jako na kategorii aktiv, což by mohlo vést k tomu, v případě nepokrytí těch splat, dluhů splatnosti eh, s hutami na trhu, kde kolikrát no, před to může být až 20 let, ale na trhu to vadí pouze 10 let. A toto nekrytí eh, eh, eh, hůd splatnosti by mohlo vést k asymetrii ve financování a k sazbám stabilního financování. Pokud by ty kryté dluhopisy se chýlily k závěru hůty splatnosti, co se tady jste se zabývali touto možností, touto situací v případě krytých dluhopisů? Myslíte si, že je důležité, aby eh, ta vysoce kvalitní aktiva splňovala požadavky i riskantních aktiv, aby se eh, zmírnila eh, pravděpodobnost, že by mohla nastat tato situace. A tak vás se ptá, jaká opatření byste považovali za realistická, aby se změkčila ten potenciální efekt, že by došlo najednou, by nastal velmi rychle konec platnosti. Děkuji, pan Viegas. <clears throat> Um, primeiro, repare em relação às declarações do senhor... Ano, takže, jak řekl Andras, souhlasím. Samozřejmě musíme vyřešit eh, důsledky finanční krize Eh, způsobené právě spekulativním chováním finančního systému, systému, což vedlo k tomu, že za to zaplatili daňoví poplatníci miliardy eur, což vedlo k masivnímu zadlužení, zadlužování členských států a také i to bolestivě postihlo životy našich pracujících a spoluobčanů. Takže tady je trochu znepokojivé, tady, když slyším, že my snad za to můžeme. Tady to zaznělo a to se mi nelíbilo, když jsem toto poslouchala ani tomu to nevěřím. A tady ještě další aspekt, který je třeba si vyjasnit, a to je, to je ten, eh, to jsou ty, ne, eh, ne, mm, ty dluhy bez tedy, mm, které nejsou přednostní, non-preferred debt. A já se ptám, jak eh, se to potom bude řešit na úrovni Eh, poboček a klientů. To všechno se musí přece eh, deklarovat transparentně. Otázka na pana Udeu. Hmm. Eh, bazilická smlouva a její finalizace. Předpokládáme, že bazilická dohoda asi bude znamenat, že evropský bankovní systém bude znevýhodněn ve srovnání s americkým systémem. A já bych chtěl vědět více konkrétně o tom, jak to bude fungovat v praxi, jak to postihne evropský trh. Je zde riziko, že mm, jak si nás zaplaví americké banky? Hm, také mám otázku na zástupce hm, eh, Investwatch. Eh, Takže tady se hodně hovoří o rekapitalizaci. Já se ptám, jaký je váš názor. Také chci slyšet váš názor k, ke změnám těch, eh, toho nařízení o eh, makroobezřetnostních požadavcích, především změny v pilíři 2. A potom ještě na zástupce bank zde, zde děkuji za poznámky, ale všechny ty otázky rizik, no samozřejmě, e, banka má určité postavení, či pozici na trhu a měla by tedy podporovat středně velké a malé podniky a celou tu infrastrukturu. A jak tedy potom e, řešit rizika a přitom plně respektovat e, normy podle legislativy? Děkuji, Sven Gigold. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl se zeptat, eh, zdali máte nějaké návrhy v rámci tedy CRD a eh, eh, CRR, jak zajistit, že tedy budou lépe reflektována rizika spojená s ESG tedy v podstatě o tom, již eh, předtím hovor, se na to se ptá Pervanš Beres, Beres. A já jsem pečlivě vyslechl, co jste řekl vy, pane Reichle, a co byste popsal jako eh, dopad na sociální půjčování. Ano, já se chci zeptat konkrétně, jaké normy byste chtěl tedy, aby se změnily, tak abychom se vyhnuli těmto dopadům, které vy jste popsal. A mus, nemůžu si neodpustit jednu poznámku. V tom vašem projevu tam byl jeden velký rozpor. Za prvé jste řekl, prosím, neměňte vůbec nic už do budoucna a okamžitě hned poté jste řekl, co všechno bychom měli změnit, takže to zrovna nebylo příliš konsistentní podle mě. Ale i přesto se domnívám, že nic z toho, co jsme doposud udělali, tak to není navždy já, přece my ne, nemůžeme tvrdit, že všechno uděláme hned správně. Takže konkrétně, jak si myslíte, že bychom měli posílit celý ten režim, mm, tak aby ty výsledky byly lepší bez toho, aniž bychom nějak ohrozili stabilitu. A ještě bych chtěl říci, že zde na, v tržní ekonomice není žádné právo na to, co byste nazval tedy eh, eh si návratnost zadarmo, že vyděláte něco bez rizika. To nejde přece. A to znamená, že potom byste vydělali něco bez práce, bez rizika, bez úsilí. A já vím, že v zásadě to, že ty eh, marže jaksi ty jsou pryč, už nejsou, to je dramatické pro banky, ale to je prostě běžné v tržní ekonomice. A na pana Šapan Falese ještě poslední otázka. Mohli byste nám pomoci, abychom pochopili, pochopili lépe vaší tedy mm, tu definici té způsobilosti těch malých bank. Vy jste řekl, že ta instituce musí být nízkoriziková a malá, ale ta vaše definice zahrnovala, pokud jsem to správně pochopil, také menší instituce, které ale přijímají velká rizika. A tudíž jsem si nebyl úplně jist, stále to, co navrhujete, je koherentní. A mohl byste nám i poskytnout detailní seznam změn, které byste si přáli v zájmu proporcionality? Děkuji. Děkuji. Když nevidím další skupiny, takže máme omezený čas teď pouze na Catch the Eye. Petr Simon a kolega Hopmark ještě. Dvě minuty každý. Jenom stručně. Eh, k těm, k těm lhůtám pro poskytování informací. Mně je celkem jedno, Eh, komu eh, podáváme zprávy, komu vykazujeme nebo ne, ale pořád je toho moc. A jednoduše a prostě eh, poskytujete data čtyřikrát, pětkrát. není to úplně stejné, ale je to velice podobné. Co se s tím dá udělat? to já mám prostě dojem, že všichni jsou zoufalí a že všichni naopak velice vítají ten výhled, že by mohli mít opravdu eh, jedno místo, kam to budou posílat všechno a pak už budou mít klid. Čili mě by zajímalo, eh, jestli tedy eh, dohled si to dokáže představit, nebo spíše ne, a pokud ne, tak proč ne? Thank you very much. I, would like pan Hochmark. Já bych tady eh, ještě se rád vrátil eh, k té implementaci eh, BRD. Mě by zajímalo, jak to vidíte vzhledem k rozložení odpovědností mezi dohledovými orgány a likvidačními orgány protože eh, jedni se dívají na kapitálové požadavky, druzí na MRL, eh, čili eh, tady je taky riziko toho, že bychom mohli prostě připojovat další a další zátěž a to já nevím, jestli je to dobré. A to se vlastně, to říká pan Treichel, jak říkal, z periferie Evropy mně by bylo dobré, jestli toto rozdělení zodpovědnosti je v podstatě dobré, tak jak i vypadá teď. A jestli to funguje, protože mně se zdá, že eh, jsou tady eh, banky, které mají eh, vyšší kapitálovou vybavenost a mm, tady by to prostě mohlo vypadat jinak. Děkuji, ano, to, to by určitě Eh, byl problém, který by eh, si vžádal si velké změny. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Tak, nikdo další eh, se nehlásí. Nechce klást další otázky, takže je část pro panelisty. Možná ve stejném pořadí. Pan Šakman Felis. Dobře, takže eh, možná, že bych eh, eh, že by začal já tady na tu poslední otázku. Ano, to je problém. A máme tady problém nejasných rozdělení pravomocí mezi likvidačními činnostmi a dohledovými činnostmi. Tady se to překrývá. A je to prostě eh, také eh, ne, nejasné rozdělení prav, eh, pravomocí mezi makročásti a mikročásti té likvidace. Já bych rád navrhl toto. Myslím, že EBA by se měla soustředovat na standardní prostředí. EBA, EBA jsou, mají důležitou roli eh, při srovnání toho reportingu, taky mezi mikro a makro. A eh, pak tedy eh, bychom měli mít buď to jasné rozdělení mezi operativním dohledem a legislativními záležitostmi, což tady nemáme. A do určité míry to eh, CRD a eh, BRRD, eh, tady se to ještě dále rozmlžuje, ta hranice. Takže skutečně my chceme vyjasnit zodpovědnosti a chtěli bychom mít, chtěli bychom vidět, aby jednoduchost byla považována za daleko důležitější, protože Eh, my máme v Evropské unii eh, eh, třeba my, my, my jsme přítomní v šesti zemích a máme co dočinění s deseti různými dozorovými orgány. A to, to je prostě moc. Já bych byl skutečně nejšťastnější, kdybychom měli jedný dohledový orgán, jeden orgán pro řešení krizí, já, maximálně tři, ale pro boha ne víc. Thank you, that's... Děkuji. Ano, ano to, to je vlastně smysl té bankovní unie. Tady mi Ne, ne, ne vy, vy, vy to pořádně neděláte, už na tom trávíte 8 let. Udělejte to, prosím vás, do příštího roku. Pan předseda, ne, já si myslím, že to bylo mimořádně rychlé. Eh, protože eh, ano, ano, je tam ještě pořád spousta nedodělků, ale fun, pracuje se na tom. Nyní pan eh, Šakman Falis. Ano, děkuji. Zejména tedy ty otázky celoevropského, celoevropské aplikace, proporcionality, regulace. My si myslíme, že největší operativní zátěž je výkaznictví. To je de facto 60 až 70 veškeré kancelářské práce u menších bank. A máme k tomu studii a je to v podstatě 100 člověko dnů za rok. To znamená, že ty fixní náklady regulace jsou tak vysoké, že to narušuje obchodní fungování eh, malých a nerizikových firm Eh, v Evropě. A to výrazně. Musíme se ptát, k čemu všechny tyto informace jsou. Eh, jsou eh, vlastně používány pro dohled. 99% těch informací například o celkých vlastních prostředcích, tak to je vlastně pouze 8% veškerých těch políček, které tam dáváme. A to, to je to, co skutečně je potřebné. Druhá věc, Eh, ta, to výkaznictví skutečně bychom potřebovali Small and Simple Banking Box. Eh, v podstatě eh, nesystémové a instituce a instituce pro kapitálový trh de facto ty nepotřebují tady toto výkaznictví, protože to nikoho nezajímá. Za druhé, také my nepotřebujeme komplikované systémy odměňování v těch malých firmách, a tam, eh, kde máme skutečně eh, malé orgány, eh, tam v podstatě nejsou žádné, žádná potřeba složitých výborů, kde budou všichni členové dozorčí hrad a já nevím co všechno. Čili dále potřebujeme přeskum ex post, ale ne ten složitý ex ante proces, který je tady nyní používán. Eh, čili také žádné MRL eh, pro malé podniky, které tam tady se prostě uplatňují národní předpisy pro insolvenční insolvence a eh, ne prostě SSM. Tak výkaznictví o tom jsem už mluvil. A také eh, malé a nerizikové instituty bychom prostě měli osvobodit od těch eh, předpisů, které v bazilejských předpisech stejně jsou koncipovány pouze pro ty velké globální banky, zatímco v Evropě se používá prostě na všechny. To by byla skutečná proporcionalita. A to by eh, v žádném případě neohrozilo stabilitu finančních trhů. Naopak zlepšilo by to dokonce zásobování penězi, tedy tu zazvoní reálné ekonomiky penězi. Děkuji vám. pan Ude. Eh, já bych se vyjádřil k několika tématům. Tak především, co se týče proporcionality, ano, eh, my jako eh, banka, eh, která spadá pod ESM, eh, začíváme novou, nový reporting, to je BCM 239, a to je skutečně spousta práce, takže tady bychom taky mohli udělat něco v duchu proporcionality. Ano. Eh, já bych řekl, že ta otázka není jenom otázkou velikosti. Když se podíváme na současnou situaci, máme mnoho problémů zděděných většinou, eh, které souvisí s malými bankami, které mají také jednoduché obchodní modely. Eh, pokud se týče senior debt, my ve Francii bychom měli mít specifickou legislativu, která vytvoří tuto novou kategorii instrumentů a e, v podstatě e, jde o to, aby se neprodávalo přímo k vlastním retailovým investorům. E, čili tady k tomu máme jednu úvahu. To, jak jsme to dělali ve Francii, to šlo velice pěkně. A máme novou kategorii instrumentů. A Dále tady byla otázka eh, k Bazileji a k modelům. Bazileji, eh, eh, o Bazileji 4 probíhá velká debata o jejím potenciálu. Eh, možná bych tomu eh, chtěl říct, že eh, máme velké obavy z toho, že stejná pravidla a možná nedobře promyšlená se mají aplikovat na velice různé systémy, pokud se týče financování ve Spojených státech a v Evropě. A samozřejmě ty důsledky by byly velmi odlišné. Třeba když se podíváme na ty hypotéky, ve Spojených státech, když eh, eh, máte prostě, já nevím, eh, to byly ty Freddie May a Freddie Mac, tak tam to šlo jedním způsobem a na druhé straně my v Evropě hypotéční, hypotéky máme v bilancích daleko déle než oni, no tak samozřejmě ty ty eh, dopady jsou úplně eh, nesrovnatelné. Takže skutečně eh, musíme mít na mysli také to, že u nás ekonomika čerpá peníze zejména z bank. Tak my na začátku návrhu na eh, financování třeba eh, eh, letadla, tam je určitý kolaterál, a my teď v podstatě budeme muset ten požadovaný kapitál z, deví, z devateronásobit. A to, to prostě znamená, že půjčka Eh, která bude garantovaná letadlem, tak se bude vyžádat daleko větší kapitálové krytí, krytí než eh, tam, kde žádné eh, garance nejsou. Tedy z my, my se pokoušíme vysvětlovat tyto jednotlivé důsledky a proto e, říkáme, že Bazilej 4, pokud nebude postavená dobře, tak to bude mít spoustu nežádoucích důsledky. A pak je tedy lepší se radši nedohodnout, než se dohodnout špatně. E, další e, modely tedy modely, co to vlastně je. To je způsob snažit se efektivně reflektovat Eh, rizika a eh, úvěry vzhledem a vycházeje přitom eh, z historických zkušeností, ze ztrát během cyklu a tak dále. My podporujeme tuto pokročilou metodiku a já bych chtěl říci, že SSM Eh, bude eh, se pokoušet nějakým způsobem rozšiřovat a harmonizovat tyto modely a učinit je jistějšími, což my také podporujeme. Eh, čtyři bod NSFN. Já tady nemám přímo odpověď, já bych jenom chtěl říct, že v tomto textu bude třeba přeskumovat NSFR průměrné poměry a tak dále, čili tam, tam budete muset kontrolovat mnoho věcí. A pokud se týče rizika a předpovídané likvidity. Ano, ten systém pravidel je velice komplexní, eh, já nevím, eh, poměr likvidity, kapitálová vybavenost a tak dále. Čili eh, tady nastavit to správně, to je potížné, ale prostě musíme být konsistentní tady. Thank you. Uh, Děkuji. Jansen. Pani Jansen. Jsou tady dvě otázky, které si chtěla vyjádřit. Hlavně, jak eh, můžeme definovat proporcionalitu, když se budeme na tom, jak se přijímají normy SND, v našich knihách, tak my vždycky eh, začneme u našich úvěrových kritérií. A ta jsou trojí. A jde o to, jestli ten člověk skutečně rozumí svému podnikání a jestli eh, to bude fungovat. Je to vlastně o té osobě samotné. A potom se díváme na to, jakou má podporu místní, podporu místní společnosti. S tím přispívá k sociálnímu, kulturnímu nebo eh, ekologickému rozvoji. A za třetí, jestli eh, je schopný zajistit, aby to fungovalo a mít z toho rozumný zisk. My si myslíme, že Eh, při aplikaci těchto třech kritérií musíme začít něčím, co je relevantní pro celou společnost. A teprve pokud jsou ta kritéria naplněna, tak můžeme začít naše hodnocení rizik. Máme na to eh, seznam kvantitativní, kvantitativní kritéria a potom podle toho stanovujeme tu kapitálovou přiměřenost. Takže pro nás je to poměrně jednoduchá, srozumitelná Eh, cesta, jak posoudit rizika. A za druhé, když mluvíme o proporcionalitě, jak se to týká složitě. Když hovoříme o menších bankách, tak tady největší problém eh, je počet zaměstnanců. Kolikrát máme méně zaměstnanců, kteří musí stejně tu práci nějak odvést a pro nás by bylo lepší, kdybychom mohli vést dialog s kompetentními orgány o tom, jak se ta proporcionalita bude aplikovat, aby to bylo explicitní, aby to eh, bylo něco, co se společně vyvine u konkrétního případu. A další věc, která by nám pomohla, by bylo například včasné oznámení inspekcí nebo dalších povinností na výkazy, abychom to mohli naplánovat do naší práce. A potom jde o zavedení lehčí regulace pro některé subjekty, ne u samotného kapitálu, eh, proporcionalita by neměla být na úkor obezřetnosti, ale by bylo užitečné, kdyby granulata dát eh, nebyla tak přísná. Takže by bylo výhodné, kdybychom eh, věděli, že můžeme ty informace poskytovat pouze jedním způsobem. Máme dvě osoby, kteří pracují na bazilických požadavcích a mají na to možná jeden nebo dva dny týdně. A jsou velmi specializovaní, velmi dobře informovaní a vidí o tom všechno, ale i tak je to pro ně téměř neproveditelné, aby provedli všechny ty úkony, které se po nich vyžadují. Protože je to velmi technicky náročné, takže kdybychom našli nějaký způsob, jak zohlednit proporcionalitu v tom, té záplavě regulace, to by nám velmi pomohlo. Děkuji. Christian Miller. Několik otázek eh, bylo položeno mně. Já bych rád začal s rekapitalizací z důvodu obezřetnosti. A jak my se na to díváme? My si myslíme, že v zásadě by tady by neměly být explicitní možnosti úniku z BRD, BRD na úkor daňových poplatníků. My si myslíme, že to jde proti smyslu BRD. Máme rámec TILAK a MREL, kde jde specificky o to, aby se ztráty absorbovaly. A to na straně těch věřitelů, kteří jsou nejlepší, eh, nejlepší pozici je nějakým způsobem eh, zpracovat, což jsou profesionální instituce. Rizikové nástroje potom eh, by mohly skončit v malobchodních rukách. Tam se to riziko hodnotit nedá. Je Větně, že dochází k k nekalému nebo špatně prodávaným produktům, to, tomu docházelo v minulosti a Eh, spotřebitele musí být chráněni. Někteřím byly prodávány nástroje, na které se potom stavoval bail-in a pro některé to prostě není eh, vhodné. A to by měly orgány také zohledňovat. Potom ta mikro a makro obřetnostní eh, rámec. My souhlasíme, souhlasíme s tím, že na makrourovni by standardy měly být harmonizovanější, ale děláme si starosti z těch možných odchylek, protože dohodové orgány již zasahovaly na té mikroúrovni tím, že aplikovali pokyny z pilíře 2 a teď ten legislativní návrh zahrnuje přísná omezení svobody regulatorů řešit určité třídy rizika. Souběžně s tím na té makroúrovni, a tady bych mohl odkázat na nedávnou studii, aplikace makroobezřetnostních nástrojů, makroobezřetnostního režimu ve českých státech se velmi liší a přeskum tohoto rámce na úrovni EU teď právě probíhá. A my si myslíme, že obě této úrovně a pravidla druhého pilíře, která stanovují, jak regulatoři by se k tomu měli postavit, to je všechno potřeba zharmonizovat na jednu. A teď proporcionalita. My souhlasíme s většinou to, co tady zaznělo. O výkaznictví myslím, že tady hodně prostoru pro ulehčení toho břemene, ale byli bychom proti návrhům, že by proporcionalita měla vést k oslabení těch kapitálových standardů. Co se týče MRL, to už je Eh, zabudováno do příslušného režimu v roce MRELu podle BRRD závisí na tom, jaký plán likvidace eh, mají u konkrétní banky. A pokud ta banka se likvidovat nakonec nebude, tak není ani potřeba mít MREL tom eh, případě už to je zabudováno do celého rámce. Děkuji vám. Thank you. I... Děkuji. Musím připomenout, že je zde rozdíl mezi bail-in a partner sharing, protože to, co vy jste zmínil, tak to uh, již tedy to pokrývá. No. Je zde rozdíl mezi bail-in a burden sharing. Takže to je, tam je rozdíl. A také zde padla otázka na naše orgány dozoru a určitě tlumočníci dám dají pár minut navíc. Jenom k, k MRL můžu se vyjádřit ještě, než e, bude mít slovo orgán dozoru. Oni určitě budou mít dost času, ale prosím, skutečně minutku, protože a tak MRL. Takže eh, Ehm, ano, tady asi eh, je zde často mm, příliš velká diskreční pravomoc, mm, mm, pokud jde o eh, dohled, ale je třeba si jasně eh, říci, co je SP, protože to má obrovský eh, dopad na eh, podnikatelský model, pokud jde o single point of entry, multiple, multiple point of entry. Pokud máme multiple point of entry, tak znamená instituce, která má šest třeba silných retailových bank v daném regionu, takže to může mít dramatické dopady potom přece na ten jejich model. A v tomto případě, tedy pokud jde o ten mechanismus řešení bankovních krizí a dohled, tak ty musí mít všichni stejné řešení. Děkuji. Ještě kolega Enria. Otázka mm, na reporting, eh, pokud jde o tu frekventnost, častost, zpráv, především ty e, zprávy o likviditě. Takže tady my jako orgán dozoru nemůžeme zůstat rok bez toho, aniž bychom měli e, představu o likviditě banky. E, takže tady je třeba mít ty zprávy, ale tady nehodláme ustoupit z těchto požadavků. Již určitě máme konsistentní rámec reportingu a jde o to, že stále kromě tedy v tom společném rámci reportingu, kterýž máme, takže tady to eh, eh, v podstatě SSM a další, tak jsou velice integrované, takže je to stejný integrovaný rámec reportingu, ale co nefunguje, že Kromě těch společných požadavků je zde celá řada doplňkových požadavků, se kterými přijdou různé tedy orgány, příslušné orgány, centrální banky mm, a tak dále, což znamená obrovský nápor na statistické údaje. Ve Spojených státech na začátku 80. let vytvořili tedy takovou federální radu, eh, kde v podstatě všechny orgány se tam, tam zasedají a dohodli se na společném souboru požadavků. A, mm, a vždycky dostane třeba jeden orgán, dostane ten report, tu zprávu a ty údaje a potom je sdělí těm ostatním. Takže tak to by se tomu odlevilo hodně. A teď pokud jde o pasiva. Takže tady my jsme eh, neplánovali nějakou takovou výjimku, protože když tam máte různé ty eh, specifické rysy toho financování nebo aktiv, eh, takže ne, teď my jsme, je zde teď návrh zavést různé výjimky a já bych rád, aby EBA měla mandát a přesně řekla, jak se, co to skutečně znamená ty různé kategorie, kdy, eh, jak to je, tedy jak zacházet, eh, přistupovat k těm určitým kategoriím typu aktiv pasiv. A Daniel Nui, děkuji pane předsedo, ještě pokud je o zavedení harmonizované kategorie eh, non-preferred senior debt, seniorní tedy eh, dluhy bez eh, preference, takže abych zareagovala na tu otázku, mm, jak pomoci bail-in, aby bail-in se zkomplikoval. Ne, tady jde o to pomoci bail-in. Myslíme si, že orgány řešení bankovních krizí by měly být schopny i odkupovat, eh, tedy provádět bail-in, tedy e, dalších těch seniorních nástrojů a to bylo důležité pro e, e, retail především. A e, a dále riziko kompenzací potom, samozřejmě, zde je. Takže, ale teď pokud jde o ty kryté obligace a jak s nimi zacházet v NFSR, takže zde my souhlasíme s doporučením EBA z prosince 2015, podle kterého pouze ty eh, struktury krytých dluhů, eh, dluhů eh, určité tedy kategorie pouze by měly být předětem té výjimky. Ostatní by měly do NSFR spadat. Děkuji. Others? Další? Sorry, eh, just in one second. Jenom vteřinku, abych se vrátil k té otázce pana Hokmarka, tedy jaká je interakce mezi dozorem a e, řešení, tím systémem mechanismem řešení bankovních krizí. Takže ta presumpce, základní presumpce, mm, kromě toho, že implementujeme rozhodnutí bail-in e, e, a mm, takže my zde máme vždycky dva kroky. Nejprve tedy eh, eh, ztráty, rekapitalizace banky. A když zjistíme, že zde propojení mezi eh, tedy mm, úrovní očekávání od orgánu dozoru, a pokud jde o zachování kritických funkcí. Přece o to jde, aby ta banka mohla pokračovat ve své činnosti a poskytovat ty základní funkce. A to je třeba zjišťovat tedy ex ante, my jsme povinni tedy to analyzovat ex ante a jaká by měla být ta správná úroveň, třeba eh, v Týlaku ten odkaz na 16%, no to je dvakrát 8% a to je skutečně minimum. A důvod, tedy tyto úvahy, ty eh, vychází z očekávání dozoru a to je v podstatě stejné jako to, co se děje na mezinárodní úrovni a co i očekáváme od toho budoucího balíčku komise MPSB. Já zde um, musím zareagovat na ty poznámky. Složitost bankovní činnosti, ta není kvůli tomu, že to tak vnucují orgány. Ne, ono se snadno řekne, že MP versus SP eh, a řekneme, je to kvůli tomu, že ta, ta bankovní činnost je tak složitá, i ty struktury bank jsou tak složité potom z pohledu řešení jejich případných krizí, eh, ale tedy z pohledu eh, řešení jejich krizí je ta struktura složitá, takže tady to bychom měli tím bychom se nějaké zabývat. Děkuji. A velice rychle teď MREL a kapitálové požadavky jak eh, to do sebe zapadá, otázka pana Hockmarka. Zde je třeba uznat, že je zde riziko a to, že eh, já oso- osobně jako eh, dozor třeba, tak především mě by šlo o ongoing concern té banky, aby mohla nadále fungovat. A pokud je orgány řešení bankovních krizí, tak ty by měly mít motivaci úplně stejnou. A riziko je, že je třeba zachránit ty banky, aby mohly nadále fungovat, tedy zachránit going concern a je třeba ale, aby to bylo bezpečné a aby tedy přežili i ten následující víkend. A samozřejmě to je velice těžké. Na to nemám odpověď. A za druhé, pokud jde o ty hypotéky a jako to, to co řekl kolega, to je velice platný platný argument a v bazilském výboru jsme se zatím nedomluvili a to kvůli tomu, že zde existují velký rozdíl ve vnímání eh, rizikových expozic, tedy mezi Evropou a Amerikou. A mm, protože i ve Spojených státech a v Evropě jsou velké rozdíly v tom, jak fungují bankovní systémy. Bankovní systém mm, sice ale potřebuje určitou globální dohodu na to je dobré, ale je to velký problém teď. Děkuji, Elisa Ferreira. Děkuji hm, ještě k Emrelu. Tak zde hm, musíme se podívat eh, blíže na, a je třeba mít e, i e, studii dopadu, jaké jsou nedostatky MRL hm, a snažit se odhadnout z krátkodobého pohledu tedy eh, jaký by měl být přístup všech bank a mm, průměr v této situaci neznamená nic. A eh, hierarchie eh, věřitelů, to je třeba také si vyjasnit podle mě. A za třetí, určité odkazy jsme slyšeli i na ten fakt, že poněvadž jsme na jednotném trhu a poněvadž máme bankovní unii, tak eh, ve finančních skupinách asi budou profitovat z té koncentrace eh, mm, a mm, mm, tedy profitovat z koncentrace likvidity a podobně. To je náš cíl samozřejmě, ale pro zatím eh, i v těch deštivých špatných dnech také musíme zvážit, jak to bude potom třeba s, eh, těch, eh, s těmi ceřinými společnostmi, od kterých se odsává likvidita potom směrem nahoru a mm, to je třeba nějak řešit eh, nástroj na evropské úrovni a pouze spolehat na národní nástroje. To si myslím, že asi není to nejlepší v ekonomice. A IFRS a ta, zde musíme urychlit přechodné období, abychom objasnili také, za jakých podmínek ho budeme implementovat. Děkuji. A nyní náš, naši zpravodajové, pan Hochmark. Well, uh, I would like to... Já bych chtěl velice poděkovat za všechny příspěvky a odpovědi na otázky. určitě si něco odsud odneseme a bude to ta diskuse o tom, jak správně odhadnout eh, přiměřenou úroveň MRL a to tež eh, se týká systému TILAC a úrovně vlastního kapitálu. Dělba odpovědnosti navzdory tomu, že je to komplikovaná zážitost, by se měla doladit, to by jistě stálo za to. A e, samozřejmě e, to tež se týká všech těch ostatních e, věcí, které zde byly změněny. Takže tisíce díky panelu. E, za mne děkuji za vše, co bylo řečeno dnes dopoledne. Pro mě proporcionalita patří k těm klíčovým prvkům, kterým je třeba se zabývat a jsem eh, velice rád za to, co řekl eh, tady, eh, co tady bylo řečeno, pokud se týče té zátěže, kterou to znamená. Jsem Eh, velice rád, že tady budeme pokračovat eh, v zprávách CRR a CRD a chci eh, poděkovat ještě jednou za to, že jste přijali naše pozvání. Děkuji vám. Děkuji. Bylo to velmi plodné. Teď víme mnohem více o tom, co jak si do našeho návrhu zprávy zapracovat.